Dobrý den, děkuji, že jste dorazili. Začneme. Začneme se schůzí dnes dopoledne. A dovolte, abych vám sdělil, že předseda Belgického senátu, kolega Peters, má jiné povinnosti eh, při vyjednávání, která již několik měsíců zde trvají v této zemi, jak víte, tedy ohledně vlády. A mm, my eh, ale eh, jsme rádi, že Willy de Mayer, místo předseda Senátu, mm, velice laskavě nahradil pana předsedu Peterse a e, bude spolu s námi předsedat dopolední jednání. Je to jednání, které bude mimořádně zajímavé, e, jak i z, e, z toho titulu, že zde budeme mít vynikající osobnosti, kteří budou se vyjadřovat a budou odpovídat a podobně. Za prvé, Eh, proběhne prezentace zpráv z pracovních skupin, které zasedaly včera. A eh, také bych vám chtěl i oznámit, že eh, se rozdají nebo se rozdávají formuláře, kde se můžete přihlásit o slovo. Hmm. Eh, až eh, i hm, tedy přijde pan Yves Leterm, premiér Belgie, a poté i dorazí pan předseda Evropské komise Jose Manuel Barroso. I eh, teď vám musím ještě oznámit, že až zahájíme hm, ty jednotlivé příspěvky, až uvidíme, kteří kolegové Eh, budou mít zájem o slovo, eh, tak eh, budeme muset uzavřít. A je třeba, abychom již na začátku věděli, kolik je zde zájemců o slovo, jestli jich je 10 nebo 50, abychom mohli potom případně omezit čas řečnickou dobu. A hned teď přejdeme ke zprávám, které nám předloží zpravodajové z pracovních skupin. A proto hned dám slovo zpravodaji eh, první pracovní skupiny, která se zabývala tím, jaký typ růstu a zaměstnanosti pro Evropu zítřka. A tato skupina, které eh, předsedal kolega Miguel Portas a paní Maria Arena, tak si zvolila zpravodaje pana Bruno Tuibense a já bych rád, aby eh, eh, prezentoval eh, svoji zprávu. Nevím, zdali teď chce přijít sem na pódiu, aby to bylo slavnostnější, tak prosím, přijďte tedy k pultíku a mm, mikrofony určitě budou fungovat. Můžete hned si vzít slovo geachte collega's, ik ehm, zou willen proberen om eh, dit verslag in het eh, Nederlands, gedeeltelijk ook in het Frans en het Engels. Ja, budu hovořit eh, francouzsky, anglicky a nizozemsky. Začnu nizozemsky. Jak říkal náš předseda, naše pracovní skupina se zabývala tím, jaký typ růstu a zaměstnanosti si přejeme v Evropě v budoucnosti, v Evropě zítra. Po stručném úvodu, kdy jsem vysvětlil, co eh, se navrhuje v té strategii 2020 a co se navrhuje v pracovním programu na období 2011, tak poté jsme eh, říkali, že více zaměstnanosti a více růstu je podmíněno větší účastí Evropské unie. Evropská unie více by také měla brát v potaz sociální agendu. Také jsem e, předložil několik námětů, abych podpořil diskuzi. My jsme e, hovořili o zelené ekonomice, o znalostní ekonomice a o zelené vědě a výzkumu. Zapojení mladých lidí i starších občanů nad 50 let a migrantů, tedy zapojení všech těchto skupin eh, v pracovním procesu musí být předmětem naší pozornosti a zároveň je třeba garantovat evropský sociální model a sociální odpovědnost podniků. To je, a především nadnárodních eh, podniků, to je také klíčové. Během eh, diskuze Řada řečníků zdůraznila, že je třeba nastolit rovnováhu mezi eh, eh, snižováním veřejného dluhu a eh, veřejnými výdaji. Samozřejmě to je velká výzva. My musíme skonsolidovat naši konkurenceschopnost a musíme stimulovat i výzkum a rozvoj. Řečníci zdůrazňovali, že snižování veřejných deficitů rovněž znamená i to mít pod kontrolou výdaje a také i zdůrazňovali nebezpečí e, v tom, e, že e, všechny ty různé platby z titulu řešení krize mají negativní echo ve veřejnosti. Dále i se hovořili o tom, že e, je třeba tedy e, především e, pomáhat malým středních podnikům, pokud jde o sociální výdaje, pokud jde o zdanění, to by mělo být sníženo. A zde potom eh, se hovořilo hodně o nadnárodních společnostech, které často eh, chtějí jenom rychlé zisky a často jejich obraty jsou daleko větší než HDP některých států v Evropské unii. A právě proto mají velkou společenskou odpovědnost. A ta jejich společenská sociální odpovědnost by se měla ještě zvýšit. A je třeba tedy, abychom všichni měli dlouhodobější vizi a i státní a, mm, orgány a veřejné orgány by se měly zamýšlet nad tím, jak měnit e, způsob chování těchto nadárodních společností, aby byly sociálně odpovědné. Dále se hovořilo o tom, je třeba snáze poskytovat úvěry malým středním podnikům. A teď francouzština. A e, především jde o zaměstnanost. Zaměstnanost mladých, e, těch, kteří jsou starší než 50 let a migrantů. Zde jsme slyšeli následující náměty. Několik řečníků připomnělo, že krize ještě neskončila. Vzhledem k tomu, že státy nyní se zaměřují především na stabilizaci a ne na růst a tudíž méně investují do vědy, výzkumu, rozvoje což ohrožuje nejenom e, naši konkurenční pozici, ale rovněž i tvorbu pracovních míst. Vnitřní trh, který se rozvíjel od roku 1992, ten vedl k tomu, že e, vzniklo, vznikly 3 miliony pracovních míst. V roce 2008 hospodářská finanční krize spochybnila tuto optimistickou vizi to tež platí i pro ambiciozní cíle Lisabonské, smlu- Lisabonské strategie. Pardon, ty nebyly naplněny. Orgány mají velice malý manévrovací prostor, aby mohly vytvářet pracovní místa, vzhledem k tomu, že eh, ten dluh je velkou zátěží. Nová pracovní místa tedy eh, musí vzejít z jiných sektorů a proto podniky by měly rovněž i mít určitý manévrovací prostor. Vysoká nezaměstnanost může vést ke eh, menší spotřebě. A tudíž bychom měli i stimulovat eh, vyšší zaměstnanost, především u těch nejslabších kategorií, jako jsou eh, mladí lidé a starší občané nad 50 let věku, které, kteří představují velký potenciál pro podniky. Jeden řečník byl názoru, že tvorba pracovních míst především by měla eh, eh, se nasměrovat vůči evropským občanům a pouze poté používat pracovní sílu ze třetích zemí. Inovace. To je klíčové slovo pro oživení ekonomiky. Inovace může vytvořit eh, více pracovních míst. A jeden z řečníků proto zdůraznil, že automatizace, robotizace je škodlivá pro zaměstnanost u těch nejméně kvalifikovaných pracovníků. Nová pracovní místa eh, se mohou rozvíjet i v sektoru zdravotnictví, školství, vzdělávání, kde se e, musí vyžadovat větší specializace, jako například i v sektoru zelené energetiky. Proto je třeba e, vytvářet pracovní místa v znalostní ekonomice a v zelené ekonomice. Totež platí pro ty velké infrastrukturní projekty, které také mohou stimulovat e, zaměstnanost a růst. Lepší vzdělávání Eh, může vést i ke kvalitnějším pracovním místům. A v tomto kontextu několik řečníků upozornilo na to, že je nutné eh, i eh, zajistit celoživotní vzdělávání. Evropa musí mít lépe vzdělanou pracovní sílu a tito pracující musí mít motivaci zůstat v Evropě. A teď, pokud je o tu politiku v zelené ekonomice, ta musí eh, se eh, řídit harmonickým způsobem, harmonizovaným způsobem a nesmí vést k rozdílům mezi členskými státy. Zelená ekonomika musí posílit soudržnost a nesmí vést eh, k nákladům navíc pro podniky. A nakonec jeden řečník mm, řekl, že je třeba nejenom stimulovat Eh, stimulovat tedy eh, závazky na straně politiků, ale i na straně podniků. A eh, já myslím, že zde Eh, je třeba tedy stimulovat eh, kontakty. Kontakty nejenom mezi politiky jako zde, ale i mezi podniky. A je třeba, aby se i politici stýkali se zástupci podniků, abychom věděli, jaké jsou jejich potřeby a abychom věděli, jaké nové typy pracovních míst lze vytvářet. Teď, co se týče závaznosti cílu strategie 2020, především v oblasti růstu a zaměstnanosti, tak byly zmíněny následující myšlenky. Jeden poslanec či senátor zmínil, že je potřeba, aby vlády informovaly své občany o reformních plánech v rámci strategie 2020. Tato opatření možná budou závazná, ale jestli jsou závazná nebo ne, je druhořadé. Další účastníci diskuse zmínili, že problematika růstu a zaměstnanosti musí být řešena globálně a že je tedy potřeba mít společná evropská pravidla. Spolupráce mezi výzkumem a vývojem, průmyslem a vzděláváním je nezbytným předpokladem dalšího růstu a zaměstnanosti. Dále bylo zmíněno, že komodity ze třetích států, se kterými se obchoduje na evropských trzích, velmi často nesplňují ani normy eh, Světové organizace práce, ani normy ekologické. A je potřeba to těmto státům z úrovně Evropské unie připomínat na mezinárodních fórech. Byť se můžeme učit od flexibility a podnikatelského duchu nových a, eh, tigrů, tak eh, v každém případě by naše standardy vždy měly podpírat naši politiku a měly by sloužit jako vzor pro třetí státy. Tolik tedy závěry z první pracovní skupiny. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji, kolego. Děkuji za detailní zprávu a za to, že jste respektoval časovou lhůtu. Já jsem to zapomněl říci mm, mm, předtím, že by to mělo být mezi pěti deseti minutami. A nyní přejdeme ke druhé pracovní skupině, jaký typ evropského hospodářského řízení. A zde je zpravodajkou naše kolegyně, paní Pervanš Beres, která je zpravodajkou této skupiny. Máš slovo, Pervanš. Pane předsedo, děkuji za tuto příležitost, abych vám sdělila výsledky eh, pracovní skupiny číslo dvě, to znamená, jaké hospodářské řízení. Eh, dámy a pánové, tato pracovní skupina začala krátkou prezentací, eh, kterou za Evropský parlament jsem přednesla já ve třech bodu, bodech. Za prvé, je třeba, abychom navázali na naše návrhy, které připravil výbor eh, ohledně té hospodářské finanční krize, kde navrhujeme zorganizovat mm, i eh, takový návrh hospodářského řízení a vytvořit i institut post místo předsedy komise, který bude mít na starosti finanční a hospodářské eh, zájmy a i e, bude tedy e, i euroskupina, která e, často hovoří tedy o měně, tak to je také velký výdobytek. Další velký návrh to je propojit multilaterální dohled a posílit zároveň pakt stability a prověřovat, jaký je správný vztah a rovnováha mezi těmito dvěmi procesy. O tom se teď diskutuje. A za třetí, třetí bod, který jsem zmínila v úvodu, je, že je třeba zapojovat i národní parlamenty a e, které musí e, být e, nebo navazovat na výstupy Evropského parlamentu, protože teď i Rada komise říkají, že teď je ta klíčová doba, kdy musíme hovořit o hospodářském řízení, proto je třeba do, do toho zapojovat kolegy a nejenom do těchto témat, jako i zdanění například, to je téma čím dál více důležité a proto je třeba, abychom pracovali i harmonicky v našich parlamentech. Kolegové z národních parlamentů a e, tři evropští poslanci mm, vystoupili v diskuzi a já bych to skrnula do pěti bodů. První e, velice diskutovaný aspekt, to je evropské mm, proletí a mm, propojení mezi národními rozpočty a e, jednáním o těchto rozpočtech v Evropské unii. Zde se připomnělo, že zde celý ten balíček návrhů, který je na stole, tak je předmětem spolurozhodovací procedury, ale někteří členové portugalského, českého, francouzského, italského parlamentu, tak ti hovořili, jak je to s těmi lhůtami, které budou mít národní parlamenty, aby vůbec mohli intervenovat do tohoto procesu. A jakmile eh, ten návrh rozpočtu je přijat, tak je třeba prověřit, že ty, eh, to přispění národních parlamentů skutečně eh, bude reflektováno v tom Evropě evropském pololetí. O tom hovořil zástupce Francie, ten apeloval na to, že poté, co budou přijaty ty národní eh, reformní programy a plány konvergence, tak je třeba vytvořit eh, takovou konferenci, takový konvent eh, členů parlamentu, kteří by měli zasedat ve lhůtě, která by měla být někdy v květnu asi. A takže to jsou návrhy, o kterých je třeba ještě diskutovat. Také i se hovořilo o, eh, eh, o otázkách eh, státních dluhů, o těch emisích, především jeden člen britského parlamentu o tom hovořil a potom na konci této kapitoly, tedy Evropské poletí, tak náš italský kolega hovořil o tom, že je třeba mít jasné ukazatele ohledně udržitelnosti veřejných financí. A druhý hodně diskutovaný bod během kulatého stolu se hodně mluvilo o e, problematice případné revize smluv. Náš kolega z Evropského parlamentu, e, ten e, přednesl, co o tom řekl Jean-Claude Juncker, podle kterého to formálně není nutné. Bylo by to nutné pouze z politických důvodů, a, mm, mm, mm, i z, z pohledu toho, e, že by to případně mohlo být předmětem přeskumu ze strany nejvyšších soudů. Také i se hovořilo o tom, zdali bychom neměli použít zjednodušený postup, anebo zdali bychom měli si, e, svolat konvent. A zde k tomu se vyjádřil člen Evropského parlamentu, Polského parlamentu a e, potom další bod, o kterém hodně hovořil ten německý polský kolega také, a kolega z Evropského parlamentu tedy, je otázka zdanění. To znamená, že mm, je nutné eh, se snažit maximálně zharmonizovat eh, daně. A to ne tolik, pokud jde o sazby, ale pokud jde o eh, zdaňovací základ pro podniky. O tom se několikrát hovořilo. Hovořilo se o tom, že je třeba i učinit pokrok při aplikaci mm, zdanění finančních transakcí a aspoň to zavést v Evropě, pokud to selže na mezinárodní úrovni. A čtvrtý bod, o tom hovořil náš spolupředsedající z Belgie. Šlo o ty veřejné eh, ratingové agentury. Dnes hodně se o tom mluví, je třeba prověřit, z jakých podmínek bychom mohli vůbec vytvořit takovou evropskou veřejnou eh, ratingovou agenturu, která by tedy eh, dávala rating úvěrům a do jaké míry ta agentura by měla intervenovat, pokud jde o ratingy těch státních dluhů státu. A pátý poslední bod, který bych chtěla zde zmínit, to je otázka rovnováhy, celkové rovnováhy těchto úvah o, mm, o hospodářském řízení. Musí to být eh, v souladu s našimi úvahami, eh, které zazněly v první pracovní skupině. To znamená, mm, ty podmínky eh, vytvoření hospodářského řízení nesmí bránit financování budoucích investic. To je něco, o čem hovořil i německý kolega. Já myslím, že to je něco, co si musíme připomenout. Mm, obecně panuje myšlenka, že mm, ty, ta opatření škrtů a e, kontroly nad státními dluhy, tak to nemá bránit budoucím investicím, které jsou nezbytné. A z tohoto pohledu italský kolega také připomněl návrhy e, emisí e, těch evropských obligací pro financování nezbytných výdajů při budování strategické infrastruktury strategické pro celou EU. A poslední bod je, eh, že řadě kolegů leží na srdci to, že tato opatření musí vést k vytvoření nových pracovních míst. To je to, co tolik potřebujeme a musí to být v souladu s cílem boje proti chudobě. Pane předsedo, to je to, co můžeme říci o této pracovní skupině. Zde jsme slyšeli hodně úvah, ale především je jisté, že nebudeme mít efektivní ekonomické řízení, pokud národní parlamenty a Evropský parlament nebudou schopny pracovat ruku v ruce, každý samozřejmě v rámci svých kompetencí, ale budeme sloužit stejné strategii a to bude strategie, která umožní Evropské unii Eh, v okamžiku, kdy pořád ta eh, měnová válka ještě řádí, takže každý musí se vložit do té diskuze a s veškerou svojí silou, tak abychom hm, se posílili interně a byli silní externě potom vůči okolnímu světu. Děkuji, děkuji paní Beres. A Okamžitě přejdeme ke třetí pracovní skupině, což je pracovní skupina, která se zabývala tím, jak završit jednotný trh v Evropě a slovo má eh, kolega eh, pan eh, Jordi Vila Juana ze španělského parlamentu, můj kolega. Děkuji, pane předsedo. Pane, dámy a pánové, diskuze se konala včera eh, ve třetí pracovní skupině, kde jsem měl tu čest vystupovat jako zpravodaj, tak naše skupina se zaměřila na analýzu výzev, které představuje evropský vnitřní trh, evropský jednotný trh, protože to je jeden ze základních pilířů Evropské unie. Názory, které jsme slyšeli v diskuzi třetí skupiny, potvrzují dojmy ze zprávy profesora Montyho, podle které jednotný trh eh, eh, znamená hodně eh, nadějí, ale i obav, které jsou spojeny s realitou každého členského státu. V některých případech tato realita pořád ještě je realita krize, kdežto v jiných státech tam již se nachází eh, v chvíli nebo v etapě ekonomického oživení. A také i v diskuzi se ukázaly různé ideologie v oblasti eh, hospodářství od čistého liberalismu až k obhajobě eh, tržní sociální ekonomiky. A hm, Eh, většina příspěvků i reflektovala ale konsensus i přes ty rozdílné názory v tom, že je třeba pracovat na posilování evropského jednotného trhu, který má důvěru občanů i podniků v Evropě. A také i jsme slyšeli různé názory o výhodách a nevýhodách otevření jednotného trhu a i když existují názory čistě pro protekcionismus a pro návrat k ekonomickému nacionalismu, tak přesto všechno většina příspěvků mm, mm, jasně indikovala, že je třeba posilovat svobody, které vyplývají z jednotného trhu. A mezi opatřeními, které lze v tomto smyslu přijmout, e, i e, bylo zdůrazněno jako sjednocování legislativ e, států, jako je i správná transpozice evropských směrnic a kontrola nad jejich řádnou aplikací. V tomto smyslu jsme slyšeli, že existují různé problémy s aplikací směrnici o veřejných zakázkách a Mm, mm, která tedy sleduje ten cíl volné hospodářské soutěže, ale znamená to eh, nepřiměřené administrativní přemeno pro malé střední podniky. Také i jsme mm, slyšeli, jaké jsou naděje, naděje a výhrady, pokud jde o transpozici směrnici o službách a co to všechno znamená. Také i jsme hovořili o dalších tématech, jako je, že je vhodné prosazovat evropskou značku a je třeba vsadit na inovaci, což je forma, jak konkurovat se třetími zeměmi. I digitální trh jako takový musí být regulován na evropské úrovni, proto abychom se vyhnuli tomu, že taková globální regulace by bránila členským státům Evropské unie eh, konkurovat za stejných podmínek se zbytkem světa. I pokud jde o Eh, usazování se podniků, které působí v tomto sektoru. Potom eh, eh, celá řada příspěvků hovořila o tom, že je nutné harmonizovat daně, to, je, to musí Evropa udělat. A hospodářská soutěž, nebo soutěž vůbec jako taková mezi členskými státy, může být škodlivá z dlouhodobého pohledu a může i poškodit konkurenceschopnost Evropy jako takové. I pracovní skupina na druhé straně také eh, měla za to, že je eh, dobrý eh, ten globální záměr Evropské unie, která se snaží lépe regulovat evropský trh a v říjnu 2010 pan komisař pro vnitřní trh a pro služby, pan Barnier předložil příslušné návrhy. I třetí pracovní skupina Eh, myslím, že eh, vedla úspěšnou diskuzi a Šeli jsme celou řadu rozličných eh, příspěvků, které jasně ukázaly, že zúčastnění řečníci jsou jasně propojeny s ekonomickou realitou každého státu. A i tyto závěry eh, správně reflektují průběh diskuze ve třetí skupině a doufám, že to bude užitečný nástroj pro eh, stimulování dalších diskus a že to všechno bude eh, reflektováno potom v zápisu z tohoto meziparlamentního zasedání. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Takže, vážení kolegové, vážení přátelé, tím se dostáváme ke konce prezentace jednotlivých eh, pracovních skupin. Dostali jsme také některé žádosti žádosti eh, o slovo. Eh, kromě toho, pokud jde o texty eh, těchto vystoupení, budou v Brzku k dispozici a doufejme, že budou inspirací pro naše budoucí práce. A teď už k dalšímu bodu na programu jednání. Dostalo se nám informaci, že pan Leterm, předseda rady, tedy belgický premiér, bohužel bude moci dorazit až o půl jedenácté a tudíž jsme pořádali předsedu Evropské komise pana Barosa, aby vystoupil před panem Letermem, s čímž pan Barroso laskavě souhlasil. Takže bez dalšího zdržování mu předávám slovo. Vážení Poslance Evropského parlamentu, vážení poslanci národních parlamentů, dovolte, abych vám nejprve poděkoval za pozvání na vaše zasedání. Vždy si velice cením takovéto příležitosti, kde mohu vystoupit jak před poslanci Evropského, tak národních parlamentů. A nejde mm, čistě o zdvořilostní záležitost, ale o záležitost eh, politického významu, protože ty výzvy, před kterými dnes eh, stojíme, si žádají odhodlání nás všech jsou před námi velké problémy a neuspějeme s jejich řešeními, pokud nebudeme postupovat společně, jak evropské instituce, tak členské státy. A proto je potřeba, aby existovala nějaká společná vize, jak vést evropské hospodářství směrem dalšímu růstu a vzniku pracovních eh, míst. Potřebujeme společnou snahu, jak eh, zajistit, aby Evropané na této věci eh, spolupracovali. Tato dimenze je nesmírně důležitá, protože vy máte demokratický mandát eh, a můžete rozšířit eh, tento úkol po celé Unii. Já jsem se vždy snažil zintenzivnit spolupráci mezi komisí a Evropským parlamentem a vždy jsem byl proto, abychom rozšířili a prohloubili také politický dialog s národními parlamenty. A právě proto si myslím, že je důležité zintenzivnit naše kontakty v tuto chvíli za této situace, více spolu hovořit, častěji spolu hovořit, také se více vzájemně naslouchat. A proto bychom eh, se měli pokusit najít nějaký společný eh, způsob, jak se vymanit ze, sou, ze současné krize. Myslím, že krize nám jasně ukázala jednu věc, a to, že Evropané mají značné obavy, zejména pokud jde o ztrátu pracovních míst. Lidé, kteří mají pracovní místo, tak si ho přejí udržet. Ti, kteří o práci přišli, tak si přejí novou práci najít ale mají obavy také ohledně vzdělávání, důchodu, o kvalitu svého života, o životní prostředí a chtějí, aby Evropské unie Evropské instituce nabídly odpovědi a pokud toto dokážeme e, vyřešit, tak e, budeme stát před budoucností e, s velkou sevedůvěrou. Ale budoucnost bude velkou zkouškou solidarity. Musíme se této zkoušce podrobit naše práce rozhodně není u konce. Teď jsme v důležitém okamžiku, pokud jde o hospodářskou obnovu. Všichni víme, že už existují své náznaky zlepšení situace. Evropské hospodářství letos poroste více, než se očekávalo, ale obnova ještě není úplně nejpevnější a situace se různí v členských státech, takže nesmíme eh, jak si usnout na vavřínech a spíše napnout všechny síly k, ke správnému řešení. Evropská hospodářská politika se během krize proměnila. V tuto chvíli probíhají zásadní reformy finančního systému, eh, v oblasti ekonomického řízení zavádíme nový systém pro budoucí prosperitu, ať už v podobě eh, Evropské strategie 2020 pro eh, inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. Naše parlamenty společně řešily to, co je potřeba pro reformu našich finančních systémů. Hlavní opatření už v tuto chvíli jsou realizována, ať už jde například o dohled. Další opatření se teprve projednávají a některá další teprve čekají na předložení, ale do konce příštího roku eh, dojde k reformě a velké revoluci finanční finančního sektoru a doufejme, že tím založíme pevné základy do budoucna. Co je všem důležitým eh, předpokladem, je eh, zavést ta opatření eh, velice, velice rychle. Ale krize nám také ukázala, že řešit jenom jednu věc nikdy nestačí. Ukazuje se, že ekonomické řízení má své nedostatky. Nepodaří se nám vybudovat dlouhodobou prosperitu na chabých základech a právě proto je ekonomické řízení tak důležité. V květnu jsme zavedli stabilizační mechanismus, Zvládli jsme tím okamžitý tlak na státy a v září komise nabídla nové nástroje, na, pokud jde o dohled a řešení eh, nerovnováhy v členských státech. Toto bylo vhodné pro získání celkového mm, koncenzu eh, jemuž pomohla také odborná skupina, kterou založil prezident eh, Evropské rady pan Van Rompuy. Minulý měsíc rada tento přístup podpořila a začala se věnovat tomu, že založí permanentní mechanismus pro řešení krizí. Doufujeme, že to bude účinný nástroj. Evropská komise v tuto chvíli prověřuje všechny charakteristiky tohoto nástroje a členské státy se rozhodly eh, také pozměnit eh, smlouvy. Víte, že to je takové otvírání pandořiny skříňky, měnit eh, zakládající smlouvy, ale bude to nutné, pokud chceme zavést nějaké nové permanentní mechanismy a budeme potřebovat i spolupráci členských států. Změna smlouvy by měla být velice malá, pokud je o působnost, nebude se měnit eh, základní, eh, základní kompetence EU a cílem ratifikace eh, což je květen 2013. Tento milník je, doufejme, možný a bude možný, pokud o to budeme snažit. Domnívám se, že to je skutečně eh, důležité pro vytvoření pevných základů do budoucna, ale tyto pilíře stability nestačí. Pro další růst a pracovní místa potřebujeme úplně nový přístup eh, a řadu dalších změn. A o tom je také Evropská strategie Evropa 2020, kde vidíme Evropu jako eh, místo inkluzivního, inteligentního a udržitelného růstu, Naším společným úkolem eh, je provést tyto společné eh, změny a na to potřebujeme spolupráci všech institucí i vaši podporu a vaše odhodlání prosazovat tuto věc, vysvětlovat ji a pomoci provádět nutné reformy. Tato práce musí začít okamžitě, nesmíme ztrácet další čas. Je potřeba eh, především začít se strukturálními reformami, které pomohou novému růstu a pracovním eh, místům. Potřebujeme rámec opatření, které jsou eh, namířeny do budoucna, která se zaměřují na jednotlivé občany, na inovace, jednotný trh, na udržitelnost, Takovým způsobem bude Evropa rychlejší, dynamičtější a odolnější. Těch sedm hlavních e, oblastí e, Evropy 2020 e, v tuto chvíli začíná fungovat, ať už jde například o digitální program pro Evropu, pokud jde o další stěžení oblast inovace v Unii, ta by měla zlepšit inovace, vědu, výzkum celkově tak podpořit konkurenceschopnost eh, průmyslu, posílit kreativitu. Pak jsou tady další iniciativy, které se věnují pracovním místům nebo boji s chudobou, sociálním vyčlenováním eh, mládeži a lepšímu využívání zdrojů. Tento program dává představu o tom, co musíme v budoucnu dokázat. Je to eh, jakýsi společný kompas pro nás všechny do budoucna. Ale abychom naplnili tuto strategii, potřebujeme nové nástroje a využívat bychom měli i naše zkušenosti eh, z minula, například s Lisabonskou eh, strategií. Pokud tyto eh, programy ovšem budou jenom na papíře, stanou se byrokratickou záležitostí, nepřinesou nám žádný užitek. Potřebujeme skutečné zapojení eh, evropských institucí i národních institucí, abychom eh, dosáhli nějaké změny. Proto je potřeba, abychom spolupracovali jakožto eh, zákonodárci na evropské i národní úrovni zároveň. Samozřejmě, že bude velice těžké dosáhnout koncenzu na, na úrovni členských států Jakmile budou programy ukončeny, tak samozřejmě to neznamená konec naší práce, protože parlamenty budou monitorovat pokrok eh, směrem ke stanoveným cílům, eh, budeme hodnotit, eh, co funguje, co nikoliv, budeme se snažit poučit zapojit skutečně naše hospodářství. Já vím, že Národní parlament vyjádřili jste obavy z možné interference Evropské unie, například do jejich rozpočtových výstat, ale tady by neměly eh, panovat žádné obavy, protože to není naším eh, záměrem. Jsem velice rád, že tyto obavy byly rozptýleny. My chceme nabídnout kritický nástroj, jak lépe eh, spolupracovat, sdílet informace. Čím více informací máme, tím větší jaksi, moc a pravomoc máme. Takže jde o sdílení informací o fiskální situaci, makroekonomických trendech eh, a to vše eh, v pravý čas. Krize nám eh, ukázala to, co je eh, potřeba eh, udělat. Myslím, že není pochyb o tom, že rozhodování v jednom členském státě může mít přímý dopad na ekonomiku dalších členských států, takže hospodářské politiky už by neměly být vnímány jako čistě národní záležitost. To je, myslím, zcela zjevné z této krize a kdo to popírá, myslím, popírá realitu ta vzájemná propojenost tady existuje i globálně, jakým způsobem můžeme eh, fungovat, eh, eh, nebo jakým ne, nemá smysl popírat evropskou propojenost, když víme, že propojenost existuje na globální úrovni. Takže potřebujeme spolupráci všech eh, aktérů a kroky v takových oblastech, jako je minimální standard pro fiskální eh, oblast či rozpočtové plánování, ale to by nemělo zase podkopávat eh, výsadu národních parlamentů v oblasti rozpočtování. Zároveň musí dojít k posílení demokratického mm, mandátu, tedy zapojení Evropského parlamentu jakožto přímo voleného orgánu, který má svou legitimitu. Není to druhořadý parlament. Evropský parlament je nyní posílenější, mnohem silnější v okamžiku, kdy začala platit Lisabonská eh, smlouva. Je to důležité a e, zopakuji to a opakuji to, protože někteří národní politici si ještě stále neuvědomují tuto realitu evropských institucí. Vážení poslanci, téma dnešní diskuze je, myslím, velice dobře zvoleno v této chvíli, kdy potřebujeme společné úsilí protože nechceme se vracet k hospodářství tak, jak bylo dříve, jak fungovalo dříve. Nechceme udělat krok zpět, naopak chceme budovat ekonomiku pro eh, budoucnost, ekonomiku, která bude eh, mít velkou subedůvěru a konkurenceschopná a globálně, bude eh, chránit a bude postavená na našich hodnotách. A hovoří o tom i Lisabonská smlouva, že to bude sociálně tržní ekonomika, která přispívá k našem odpovědnostem a přispívá i těm nejzranitelnějším v naší společnosti. Chceme hospodářství, které bude nízkouhlíkové, méně náročné na zdroje. To jsou všechno úkoly, které před námi stojí, včetně toho, že chceme být konkurenceschopní, ale zároveň se nechceme vzdávat svých hodnot, jako je sociální začlenování či eh, udržování kvalitního životního prostředí a to bude žádat práci nás všech na evropské úrovni i na úrovni národní. Těším se na naši další spolupráci na těchto cílech a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji, pane předsedo, milí příteli. A poněvadž ještě pan Leter nedorazil, tak eh, budeme flexibilní jako vždy jako Belgie je <laughs> flexibilní, to je základní naše charakteristika a tudíž eh, přistoupíme k diskuzi a eh, tedy dostanou slovo kolegové, kteří se zapsali a až dorazí pan Leter, tak přerušíme seznam řečníků a diskuzi a vyslechneme si pana Leterma a poté budeme pokračovat v diskuzi. Ještě připomínám, jaký je postup. Řečníci budou mít tři minuty a apeluji na vás, abyste respektovali eh, tuto lhůtu, kterou vidíte na časomíře. A víte, že včera eh, to fungovalo eh, s tou modrou kartičkou. Co to znamená? Není to povinné tedy používat modrou kartičku, ale pokud ano, tak je to takto. To znamená, pokud skončí jeden řečník a nějaký kolega může zvednout modnou kartičku, modrou kartičku a pan předseda se zeptá toho e, řečníka, muž je ten dotaz určen a vzdali je ochoten akceptovat e, tu otázku, kterou mu položí ten druhý kolega a pokud ano, akceptuje e, ten dotaz, tak hm, potom Eh, ten, eh, kdo eh, chce interpelovat řečníka, tak bude mít 30 vteřin a ten hlavní řečník bude mít 30 vteřin na odpověď. a mm, lze mm, tu modrou kartičku použít pouze dvakrát ze strany jedné osoby v jedné diskuzi. A mm, velice rád postoupím funkci předsedy kolegovi eh, panu Demajerovi, který nejenom, že je místo předsedou eh, Senátu, ale také je i starostou eh, Lutychu. Lutychu, takže my proto dám slovo panu Demajerovi, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. To je pro mě čest, že mohu zde předsedat takovému fóru a já eh, tudíž eh, se ujmu funkci hned tím, že dám slovo paní eh, Rezaj, Rezajte z, z Litvy. Pardon, z Litvy. Yeah. Ehm, Vážený pane předsedo komise, vážené poslankyně, vážení poslanci, my si velmi ceníme snahy Evropské komise důsledně provádět eh, reformy a reagovat tak na krizi, která poskytla evropský finanční sektor. Nicméně, krize poukázala na to, že hospodářství musí být řešeno globálně a že bez regulace, eh, bez úzdý volný trh povede pouze k dalším krizím. Souhlasím s tím, že bychom měli zdanit finanční transakce. Nicméně mám určité pochyby, zdali evropská daň tohoto druhu bude mít nějaké výsledky, protože finanční trhy fungují globálně a následně Evropa jakožto velký hospodářský globální aktér by se spíše měla snažit toto prosadit v rámci globálního řešení, tak aby vznikla globální daň na takovéto finanční transakce, protože Původcem této krize jsou banky, které teď z krize těží. Hovořili jsme tady o vytváření nových pracovních míst. Víme, že mnohé členské státy jsou obrovsky zadlužené a z toho těží jenom další banky, namísto toho, co by umožnili financovat eh, malé a střední podniky a dále jim pomáhali. Zdá se, že řada členských států je považována spíše za dárce, které mají podporovat nereálným způsobem banky. Je potřeba se zaměřit na to, jak donutit banky, aby vytvářely nová, nebo pomáhali vytvářet nová pracovní místa. Co se týče Evropské strategie 2020, tak eh, se domnívám, že bychom se měli také zabývat energetickou chudobou našich občanů. Ráda bych využila této příležitosti a apelovala na Evropskou unii, protože je potřeba přijít od prohlášení o solidaritě k praktické solidaritě. Když diskutujeme o elektrické energii v Evropě a o producentech především, tak velmi často se to nechává na bilaterální úroveň. Já jsem tedy ráda na druhou stranu, že podporujete a věříte národním parlamentům a jsem přesvědčena o tom, že národní parlamenty mají dostatek nástrojů pro to, aby mohli dohlížet nad eh, finanční kázní eh, svých eh, vlád. Děkuji. Já blahopřeji, že jste dodržela řečnickou dobu. A teď dám slovo druhému řečníkovi, což je pan Andrej Galazevsky z Polska. Máte slovo, milý kolego. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Posílení řízení evropského hospodářství je naší reakcí na finanční krizi, která probíhá jak v Unii, tak na světě. Jsou to okolnosti, které nás donutily k přijetí těchto jednotných pravidel, k koordinaci hospodářské politiky v jednotlivých členských státech, donutily nás k tomu, abychom více sledovali hospodářskou situaci, abychom vytvořili určitý rámec pro řízení krize. Na tomto základě jsme mohli vytvořit efektivní cíle, které nám umožní do budoucnosti omezit eh, nebezpečí, kterým čelí naše hospodářství. Ale Strategickým cílem Evropské unie je posílit svou konkurenceschopnost ve světě. A proto je potřeba dokončit po deseti letech eh, konečně jednotný trh. Konkurenceschopnost Evropské unie se zakládá na konkurenceschopnosti členských států, které zároveň konkurují mezi sebou. A právě Hospodářská soutěž mezi jednotlivými členskými státy představuje přidanou hodnotu Evropské unie. Nicméně, během včerejší diskuse o konkurenci mezi členskými státy v daňové oblasti Eh, jsme se spíše vyjadřovali negativně o nekalé soutěži nebo divoké konkurenci a mám pocit, že termín typu divoká konkurence by bylo potřeba definovat. Hovoříme tady o tom, že někdo porušuje zákony, nebo naopak chceme změnit právní úpravu v Evropské unii tak, aby nedocházelo k této divoké konkurenci. Co se týče daňových systémů, tak my souhlasíme s tím, aby vznikly určité společné základy, tak abychom všichni minimálně uh, hovořili stejným jazykem. Co se ale týče daňové konkurence a konkurence v oblasti ceny práce, tak ta by měla být zachována. Pan předseda Baroso říkal, že je důležité vytvářet nová pracovní místa. Nová pracovní místa je možno vytvářet na základě investic, na základě investičních pobídek a chceme přilákat investory nejenom z rámce Evropské unie, ale také ze Spojených států, z Brazílie a z Číny. A tyto investory budeme schopni přilákat tím, že nabídneme konkurenceschopné náklady na pracovní sílu a konkurenceschopné zdanění. Kromě toho ale také můžeme konkurovat i dostupnosti eh, financí prostřednictvím půjček, ale to už je další věc, ke které bude potřeba dále diskutovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní bychom přešli ke třetímu vystoupení, kterého se zhostí pan Malcolm Harbour, což je poslanec Evropského parlamentu. Máte slovo. Uh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jako předseda výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jsem včera odpoledne předsedal jedné pracovní skupině a děkuji mnohokrát zpravodajům za skvělé zhrnutí naší diskuse. My jsme hovořili hlavně o tom, jak do, dotáhnout vnitřní trh k úspěšnému konci. Já bych se rád vyjádřil k tomu, co v této oblasti dělá náš výbor. Jak poukazuje na, tuto, na tyto aspekty v rámci strategie Komise 2020. Jak asi víte, před dvěma týdny jsme spustili Single Market Act. Následně proběhne veřejné připomínkové řízení, do kterého, ve kterém bude komentováno 50 různých návrhů které mají vést k dotažení společného trhu. Vy jste hovořil o tom, že je potřeba se nejprve zabývat reformami, které podpoří růst. Ale zajímavé bylo, že jste vůbec nehovořil o aktu o jednotném trhu. Zajisté se k tomu vrátíte, protože konec konců tento akt vycházel z nápadu našeho výboru. Vidíte, čeho můžeme dosáhnout, když jako parlament řekneme komisi, že strategie 2020 není dostatečně viditelná. Příliš se nesoustředuje na dopracování základu našeho hospodářského růstu a překonání hospodářské krize. A kromě toho jsme také řekli komisi, že zadávání veřejných zakázek nefunguje tak, jako by mělo. A že řada lidí je spíše považuje za a, administrativní překážku než nástroj pro růst. A a motivaci malých středních podniků účastnit se hospodářského života. Vidíte tedy, že jsme schopni společně vypracovávat strategii. Tím se dostávám k druhé připomínce, kterou jsem chtěl eh, tady vznést před vámi a před předsedou Evropské komise. Pokud národní parlamenty sehrají svou nezbytnou úlohu, spolupracovat s námi při prosazování důležitosti jednotného trhu, A pokud o tom budou komunikovat se svými kolegy a se svými občany, tak se nám pokud to dělat nebudou, tak se nám nepodaří dále se dostat. Protože nemá jenom cenu, aby komise předkládala kompletnější návrhy a neumožnila skutečnou diskusi, tak tak by to nešlo. Musíme hovořit o budoucí strategii. Jednoduchý příklad, pokud dovolíte, jenom rychle, abych příliš nepřetahoval. Co se týče vzájemného uznávání profesních kvalifikací, víme, že komise chce provést reformu tohoto systému v roce 2012. V roce 2011 k tomu náš výbor bude předkládat strategickou zprávu. Kolegové a kolegyně už proběhla schůze s poslanci a poslankyněmi národních parlamentů. Řada z vás se účastnila tohoto zasedání. Pane předsedo, dámy a pánové, myslím si, že takto je potřeba pracovat. Že je potřeba, aby vy jste jako komise komunikovali se zprávou, se s výborem ještě předtím, než nám předložíte uh, svůj podrobný návrh. A doufám, že vy, pane předsedo, jakožto člověk, který má na starosti vztahy mezi institucemi, budete spolupracovat jak se zbytkem komise, tak s parlamentem, aby se zajistilo, že národní parlamenty budou zahrnuty do tohoto procesu ve chvíli, kdy s tím můžou už něco udělat. Děkuji. Také vám děkuji za vaše vystoupení a nyní bychom dali slovo čtvrtému řečníkovi, je to pan Robert Lugar z Rakouské národní rady. Máte slovo. Dank. Děkuji vám. Evropské banky v tuto chvíli mají neomezené prostředky eh, pro Evropskou centrální eh, banku za sazbu 1%. Jsou to eh, bezrizikové eh, mhm. oblasti, kde jsou zisky až na úrovni 10 eh, a více procent. A to vše je, jak říkám, eh, bez rizika s krytím EU s různými zárukami a ručením. Takže banky jsou nakonec vůbec největší vítězi, vítězové této krize. Nízké úroky se nakonec nepromítají tam, kde je to potřeba, tedy na úrovni malých a středních podniků, které u nás v Rakousku i jinde vytvářejí řadu pracovních míst. Úroková míra pro ně je 7 až 8 protože tam už chybějí ty záruky. A tímto banky argumentují, říkají, že riziko je u nich větší a také tedy žádají vyšší úrokové sazby. Nižší úroková míra 1% Evropské centrální banky nakonec se nedostane až tam, kde je to potřeba. V hospodářství je to tak, že když se sníží úroky, tak by se měla zvýšit zaměstnanost a hospodářský růst, ale to se neděje, protože ty úroky nakonec neskončí tam, kde mají, vytvářejí pouze spekulativní základ, eh, který padne této oblasti bychom tedy měli zasáhnout, měli bychom udělat něco pro to, aby nízké úroky se dostaly až tam, kde vytvoří skutečná pracovní místa. Pokud jde o demografický vývoj, tak eh, zní to možná zajímavě, ale za 10-15 let narazíme na problém, že v Evropě nebudeme mít dostatek pracovních sil. V tuto chvíli máme velkou nezaměstnanost, hodně pracovníků, ale za 15 let to bude naopak a to proto, že dětí se rodí málo, a narazíme na obrovský demografický problém. Proto je třeba si promyslet, jak tuto situaci řešit, jak podpořit eh, to, že budeme mít více dětí a tím pádem za 15 let více pracovníků. A nebo vytvořit nový základ pro eh, imigraci, získat kvalitní imigranty, abychom eh, sem dokázali převést kvalifikované lidi a obecně by si lidé měli kvalifikace zvyšovat, protože budoucnou bude kvalifikace eh, nesmírně potřeba. V tuto chvíli eh, jsou imigranté často na často málo kvalifikovaní a přináší to další související problémy. Co dále tedy potřebujeme, je také změna asilového práva. Víme, že žadatelů o azyl je mnoho v této situaci, v této oblasti je třeba zasáhnout, abychom se vyhnuli problémům do budoucna. Děkuji. Děkuji. Děkuji za příspěvek a za dodržení řečnické doby. Nadešla eh, chvíle pro pátého řečníka, což je paní Alicie Olešovská. Olechovská, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. My se dva dny bavíme o tom, před eh, jakými výzvami bude stát Evropská unie po krizi. A mám pocit, že tato diskuse se dotkla velmi důležitých témat. A jsou to ta tři témata, kterými se věnovaly naše panely. Otázka zaměstnanosti, hospodářské zprávy a vytváření jednotného trhu Evropské unie. To jsou všechno úkoly, které pokud budou splněny, povedou k tomu, že po krizi budeme mít další šance se rozvíjet. My jsme často hovořili o zadávání veřejných zakázek a já už v podstatě deset let pracuji v našem hospodářském výboru a několikrát jsme novelizovali zákon o zadávání veřejných zakázek. Co se zadávání veřejných zakázek týče, tak mám pocit, že samotné zákony a samotné legislativní požadavky jsou schopni podnikatelé plnit, byť to pro ně někdy je těžké, ale problém je v něčem jiném. Problém je v tom, že ve všech státech, které investují a využívají k tomu veřejných, zadávání veřejných zakázek, velmi málo školí své podnikatelské kruhy, protože podnikatelské kruhy potom nejsou schopny se pořádně účastnit zadávání veřejných zakázek, tendru. Stěžují se na to, že jsou příliš vysoké administrativní překážky, ale velmi často si neuvědomuje, že konečným cílem těchto administrativních překážek je zajistit to, že ta investice bude provedena. A je potřeba, aby o tomto byly jednotlivé podniky informovány. Mám tedy pocit, že je potřeba, abychom více školili podnikatelskou sféru o tom, do jakého rizika se pouští, když se, přihláší, když se přihlásí do tendru a jaké požadavky je potřeba splnit, aby investice dobře proběhla a mohla následně všem sloužit. Zdá se mně, tedy říkám ještě jednou, že by měly probíhat takováto školení a že je potřeba neustále připomínat důležitost inovace a řízení podniku takovým způsobem, aby podniky našly své nové trhy v oblasti eh, ekologické ekonomiky, ochrany životního prostředí a aby byly inovativní. Protože je těžké najít oblast, ve které podniky mohou vydělávat, ale přece nám Evropě jde o to, aby se zintenzivnila hospodářská činnost a aby nejenom firmy vznikaly, ale také firmy prosperovaly. Polsko se snažilo překonat krizi, ale když jsme krizi řešili, tak mám pocit, že eh, u nás spíše, že, u, že jsme to řešili tak, že vznikaly nové podniky. Děkuji. A nyní má slovo následující Eh, řečník je to paní Ilda Figueiredo, která je členkou Evropského parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Během této eh, diskuze je podle mě potřeba mít na paměti tři důležité věci. Tak za prvé, eh, zhoršování nezaměstnanosti, nerovnosti a chudoba které nám přináší současný politický kurz. Už tady zaznělo, že krize byla způsobena bankami a v dnešní době se zdá, že z té krize vytěžili nejvíce. To samozřejmě způsobuje eh, zásadní problémy pro malé a střední eh, podniky, Kromě toho jsou tady ty úsporné balíčky a programy, které jsou zaváděny v členských státech eh, s největšími problémy. Jde o státy, které jsou ekonomicky a finančně velice slabé. Tyto takzvané eh, úsporné politiky se eh, prosazují velice přísně podle eh, velmi iracionálních pravidel paktu stability. A tak se situace jenom zhoršuje. Nemluvím pouze o Řecku, Irsku, ale mluvím také o své zemi, o Portugalsku. V tuto chvíli eh, je tam ta situace skutečně dramatická. V budoucnu eh, podle mě bude taková situace, že budeme mít větší chudobu, více nezaměstnaných a budou budou ve společnosti eh, mnohem větší nerovnosti a asymetrie. A teď je druhá záležitost, o které jsem se chtěla zmínit, je to, že eh, krize přináší mm, menší sociální soudržnost. Eh, není tomu naopak, je to důsledek, jeden z důsledků krize. Zároveň se také zhoršuje situace chudoby v době, kdy se Evropa údajně snaží s chudobou bojovat. Stačí podívat se na čísla, která svědčí o chudobě v Evropě a vidíme, že v tuto chvíli je v situaci chudoby na nějakých 100 milionů lidí v Evropě. A to je přece neúnosné. A jak tedy vnímá to, že Evropská komise nadále hovoří o boji s chudobou v Evropské unii a přitom a zároveň takto nastavuje požadavky na naplnění eh, nejrůznějších úsporných eh, plánů či paktů, které jenom situaci s chudobou zhoršují. A třetí bod, o kterém jsem se chtěla zmínit, eh, je to, nakolik je důležité a zásadní řešit podstatu věci. Myslím, že finanční udržitelnost není priorita. Sociální udržitelnost je podle mě priorita číslo jedna a nebo bychom se je měli snažit alespoň dát na stejnou úroveň a nepokračovat s tou zaslepenou politikou, která jenom zesiluje sociální napětí a která může ohrozit celé budování Evropské unie, pokud má být vůbec Evropa nějakým způsobem soudržná. V sázce jsou budoucí generace, pracovní místa pro mladé lidi. Víme, že nezaměstnanost mladých lidí je obrovská už není. Děkuji. Děkuji, pan předseda rady a pan premiér který byl na pohřbu jednoho z bývalých ministrů, dorazil a máte slovo. Přišel, takže má slovo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Nejprve chci to trochu poopravit. Eh, eh, samozřejmě pravda je pohřeb pana Dikene, ale to je až odpoledne. Já se omlouvám, dnes dopoledne zasedala vláda o rozpočtu a já jsem již panu Barosovi, předsedovi komise, ohlásil, že belgický rozpočet bude respektovat limity programu stability. Takže vidíte, my se snažíme plnit evropské povinnosti každý den, včetně dnešního dopoledne. Dámy a pánové, vy jste mě pozvali, abych hovořil trochu o výzvách, které stojí před Evropou po krizi. Já eh, eh, musím k tomu říci, že vlastně dva roky po vypuknutí krize se nacházíme teď tady a již hovoříme o eh, ukončení krize a jak, hm, jaká opatření přijmout, což ukazuje, jak e, ekonomika se rychle rozvíjí. a jak jsou tam tedy výkyvy. Já nicméně budu hovořit i za belgické předsednictví, protože již je to 52. den před koncem našeho předsednictví a obecně řečeno je třeba zdůraznit fakt, že náš přístup byl zcela v souladu s literou Lisabonské smlouvy. My jsme nechtěli vnutit eh, čistě belgický program, ne. První věc, eh, to znamená, že jsme eh, dodržovali mm, úkoly a eh, nová postavení institucí, včetně stálého předsedy rady a také i jsme respektovali tu novou instituci mm, vysoké představitelky pro zahraniční politiku, takže my se snažíme co nejlépe plnit roli takového mediátora, pouze facilitátora a tak, aby e, příslušné instance mohly přijímat rozhodnutí ve smyslu smlouvy a mm, abychom vyřešili maximum agent. To znamená, že ty základní e, linie, jejich pět základních linií, nejsou zas tak originální. Za prvé a já o tom musím hovořit, protože to je i předmět vašeho zasedání. To je krize, hospodářská krize, potom eh, hm, hospodářská politika, Mhm. bankovní finanční krize, to je první bod, druhý bod, druhý bod Stockholmská, mm, Stockholmský program v oblasti vnitra a potom za třetí, třetí bod to je sociální politika soudržnosti, to je takový belgický akcent, který jsme tomu dali, protože zatím to nebylo tak v popředí a potom za čtvrté ekologická politika, politika tedy životního prostředí, eh, změna klimatu, příprava Cancunu, již se konal summit v Nagoji a potom je to za pátý bod rozšiřování zde i věci se také vyvíjí. Nyní. Eh, Co se týče vaší dnešní schůze, tak bych se vrátil k tematice hlavních úkolů, před kterými bude stát Evropská unie v budoucnosti. Já zase se obávám, že nebudu hovořit příliš originálně, že pouze řeknu, že potřebujeme zlepšit řízení naší ekonomiky, což už jsme slyšeli z úst Evropské rady 27. a 28. 10. Budu hovořit o ustanoveních týkajících se finančního trhu a budu hovořit o strategii 2020. Budu hovořit o inovační politice a v neposlední řadě o nutnosti běžného fungování Unie legislativní prací. a dokončení rozpočtového procesu tento týden. Za prvé tedy lepší řízení ekonomiky a závěry Rady z 27. 8. 10. Jsme se soustředili hlavně na makroekonomický dohled, zabývali jsme se zprávou kterou předložila skupina řízená panem Van Rompuyem. A 29.9. bylo předloženo šest návrhů komise. Hovořili jsme také o potřebě posílení paktu růstu a stability, včetně sankcí, politických sankcí, sankcí v oblasti pověsti, i jiných sankcí. Já nebudu opakovat věci, které všichni znáte. Je důležité zmínit, že takovéto sankce by mohly vstoupit v platnost eh, více automatizovaným způsobem. Hovořili jsme také o posílení 60% kritéria zadlužení členských států a potřeby snižovat um, státní dluh. Hovořili jsme také o evropském pololetí, které začíná v roce 2011, s tím, že jde o to, abychom zavčas předložili pakty stability pro člensk, jednotlivé členské státy a programy reformy, které byly schváleny. Kromě toho jsme také hovořili o potřebě pevného rámce pro reformy po překonání krize. Máme návrhy komise, které se týkají také hlavních směrů stálého systému politiky v oblasti euro, které budou základem politiky, která, eh, kterou také stálý předseda Rady bude eh, formulovat. Druhý eh, prvek to je dohled finanční. Tak, my jsme přijali text eh, týkající se čtyř nových evropských orgánů, které budou dohlížet nad bankovnictvím, pojišťovnictvím a finančními trhy. A to tež platí i pro takovou tu obecnější radu pro systémová rizika. Kromě toho Máme důležité balíčky týkající se hedžových fondů, manažerů alternativních fondů. Tam došlo už ke shodě, dnes se bude hlasovat v parlamentu a doufám, že dotáhneme tuto právní úpravu do konce. Budeme ambiciozní, je potřeba být ambiciozní, chceme se také dohodnout v oblasti ratingových agentur Nevím, jestli se nám to podaří, ale doufáme v to. Co se týče strategie 2020, tak k tomu moc eh, nebudu dodávat, protože už o tom hovořil pan předseda Baroso. Myslím si, že nejdůležitější je, abychom se ze stávající situace poučili, abychom se poučili ze svých chyb z Lisabonské strategie. Je potřeba, abychom tentokrát pracovali lépe. Musíme mít eh, robustnější systém při provádění strategie 2020. Máme evropské cíle v oblasti klimatic, boje s klimatickými změnami a v dalších oblastech. 12. prosince to bude termín pro jednotlivé členské státy, v rámci kterého by si měli stanovit tyto cíle a také připravit první opatření pro problémová místa v jednotlivých oblastech. S tím, že by se to všechno mělo konkretizovat hlavními iniciativami, jako třeba digitální Evropa anebo sociální soudržnost, byť si myslím, že je opravdu potřeba, abychom se drželi termínu, které byly navrženy, to znamená květen červen. A zároveň bude potřeba vytvořit účinné národní reformní programy, které i na národní úrovni umožní dosáhnout cílu v těchto pěti oblastech. Co se týče strategie 2020, tak ta bude smysluplná pouze tehdy, pokud bude zapadat do celkového širšího systému řízení evropského hospodářství. Kromě toho si myslím, že je také důležité, aby makroekonomická a rozpočtová strategie a strategie Evropa 2020 byly opravdu fungující součástí celkové hospodářské politiky, součástmi, které se navzájem doplňují a posilují. To by bylo opravdu revolučně jiným přístupem, velkým krokem ku předu A teď, co se týče čtvrtého prvku, tedy vnitřního trhu a inovace, kde E, zatím pracujeme. E, můj poradce po levici hodně na tom pracuje, aby především přesvědčil španělské kolegy. Já jsem se minulý týden sešel i s italskými kolegy, tak abychom nakonec dospěli k určitému závěru. Pan předseda komise, myslím, ohlásil, že to má za sebou asi 30-32 let historie. To je tedy evropský patent. Vycházíme z premisy, že je politování hodné, že naše podniky, hlavně ty malé střední podniky, nesou e, devětkrát vyšší náklady přibližně než jejich američtí eh, kolegové, když si chtějí přihlásit patent. A tady musíme jít eh, dopředu a je, to, je tam citlivá věc jako používání jazyku v těch přihláškách, ale je to úhelný kámen eh, našeho programu. My se snažíme zde zajistit určitý pokrok a dospět k nějakému výsledku, ale dnes, dnes dopoledne právě teď je ten výsledek velice nejistý, mm, vzhledem k tomu, že někteří kolegové v jiných členských státech se k tomu tváří laxně. Potom Single Market Act. Tady máme nějakých 150 problematických míst, které potřeba nějakým způsobem vyřešit. Rada v tuto chvíli čeká na návrh komise, jak řešit těch prvních 50, tu velkou část těch problematických míst pokud jde o problematiku inovací a vnitřního trhu, tak sem spadá také problematika dohod o volném obchodu, která by měla nabídnout další možnosti a příležitosti eh, z hlediska exportu. Myslím, že to bylo v září, kdy se nám podařilo najít řešení v jednání eh, s Jižní Koreou a tato jednání jsme uzavřeli ve formě příslušné dohody, což je snad vůbec eh, poprvé v eh, historii těchto, eh, těchto smluv a vztahů mezi EU a Jižní Koreou. A na závěr je důležité, myslím, vzhledem k té důležité agendě, je třeba také i i pracovat na eh, tom institucionálním procesu. Eh, byl to velký boj ratifikovat Lisabonskou smlouvu, ale teď ty instituce musí fungovat. To je pro nás velká priorita. Eh, snažíme se ze všech sil, abychom oživili legislativní práci a já doufám, že našeho předsednictví se nám podařilo nechat přijmout aspoň 20 legislativních aktů. I tento týden se pokoušíme i Eh, připravit rozpočet na rok 2011, který vlastně poprvé se bude vypracovávat na základě eh, čistého spolurozhodování a již se blížíme k dohodě ve dvou oblastech, tedy rozpočet 2011 jako takový a potom je tam ještě velice významná citlivá věc. Pan předseda komise eh, určitě to ví, to je diskuze o koncepci vlastních zdrojů do příjmu EU, do příjmu rozpočtu EU. A já doufám, že tento týden uzavřeme i e, toto e, téma. Deadline byl 15. listopad a zítra pozítří budeme hodně intenzivně jednat a uvidíme, zda se nám podaří zajistit e, omezenou míru růstu výdajů, s tím, že musíme respektovat rozpočtové kompetence, které ale doznaly svůj vývoj a které jsou více a více i eh, eh, výsadou Evropského parlamentu. A je třeba tedy sladit všechny tyto aspekty. Eh, to je velice rychlý přehled postoje přístupu belgického předsednictví k agendě ekonomika se všemi těmi aspekty, jaká je naše dlouhodobá politika, krátkodobá politika a legislativní práce, a vysvětlil jsem i výsledky eh, eh, rady, Evropské rady, eh, jaká je strategie 2020 a jak to vypadá s finančním dohledem. Samozřejmě s tím, že naším cílem je, aby instituce fungovaly a sehrávaly pozitivní roli, což je důležité pro důvěry, důvěru v evropskou integraci. Děkuji, pane předsedo rady, pane premiére. Děkuji vám i eh, panu Barosovi, že jste i eh, akceptovali, že eh, budete reagovat. A poslední řečníci se zapisují a poté uzavřeme seznam řečníků a pokračujeme v diskuzi. Slovo nyní má pan Goran Peterson ze švédského parlamentu. Europa måste fokusera på tillväxt. Evropa musí zdůrazňovat růst a právě pouze díky růstu budeme schopni čelit těm velkým problémům, které před námi stojí. Několik řečníků dnes dopoledne hovořilo proto, že bychom měli více investovat a e, že e, bychom měli více podporovat i ten růst z evropského rozpočtu a pledovali pro zvýšení evropského rozpočtu. Ano, prosím, ale to bychom nejprve museli zanalizovat ten rozpočet, který teď máme, který je na stole. V tomto rozpočtu je celá řada položek, které nejsou orientovány na růst. Náš rozpočet, si myslím, by měl pouze zdůrazňovat růst a e, výzkum, vědu a výzkum a méně třeba různé subvence, dotace. A to především do zemědělství. Já jsem pochopil rakouského kolegu, který hovořil, že za 10-15 let tady bude nedostatek pracovní síly. Ano, to je velký problém, určitě. Ale mm, mm, možná je to důležitější než ta nezaměstnanost, o které dnes hovoříme. Proto bychom měli pokračovat v, reformách důchodových systémů, aby Eh, ti staří spoluobčané, kteří mají dobré zdraví, tak aby mohli pracovat, aby pracovali. Nemá smysl eh, eh, tedy zachovat si stejný věk odchodu do důchodu, když teď žijeme déle. Měli bychom pokračovat v naší politi- podpory žen, aby působily na trhu práce. V Evropě ženy dostatečně nejsou využívány jako lidský zdroj. Bude tedy třeba i více je zapojit na trhu práce. A nakonec, pane předsedo, je třeba, jak jsem říkal, zdůrazňovat růst. Ano, určitě. A já, a já myslím, že tím se vyřeší i další problémy. Skutečně to je hlavní téma, které nás musí vést při rozhodování rozpočtu. Pan předsedající, děkuji i blahopřeji, že jste dodržel Eh, řečnickou dobu a nyní dám slovo paní Aleně Gajduškové z České republiky. Paní senátorko. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, eh, za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych nejdříve blahopřála belgickému předsednictví k této konferenci, k výběru důležitých témat i dobré debatě. Dál budu mířit spíš do vlastních řád s vědomím toho, že mluvím i o domácím úkolu pro Český parlament Marie Arena včera v první skupině i někteří další řečníci, nakonec i pan předseda Barroso, hovořil o Lisabonské strategii. Možná nebyly dosaženy všechny její cíle, ale jsem přesvědčena o tom, že nelze říci, že Lisabonská strategie byla neúspěšná. Realizace Lisabonské strategie znamenala, že Evropská unie udělala zásadní rozhodnutí to zásadní rozhodnutí bylo že se evropa nebude snažit konkurovat ve věcech eh, v kterých konkurovat nemůže to znamená minimalizací nákladů práce. lisabonská strategie znamenala že sociální a environmentální dimenzi evropský sociální model evropa učiní součástí své konkurenceschopnosti. vize strategie eu two thousand and twenty na to navazuje nemůže nám jít pouze o růst růstu, ale o kvalitu života. A to je to, co od Evropské unie očekávají jak všichni Evropané, občané Evropy, tak také globální svět. Ale realizovat tyto cíle je možné jen společně. Lisabonská strategie nemohla být úspěšnější, kdyby, nebo mohla být úspěšnější, kdyby tak jak byla prosazována na evropské úrovni byla také realizována v každé členské zemi. kdybychom její realizaci vzali za svou eh, v národních parlamentech. jsem přesvědčena o tom že bychom neměli udělat tutéž chybu. strategie eu two thousand and twenty bude úspěšná jen tehdy když i my v národních parlamentech budeme usilovat o její naplnění úspěšní i jako jednotlivé země můžeme být pouze tehdy když společně budeme usilovat o vysokou kvalitu života v globálním světě. mimochodem kritéria konkurenceschopnosti jsou podle expertů nejenom fiskální stimuly a inovace ale také například i úroveň vzdělávání a zdraví. je tedy proto potřeba posilovat evropský sociální model proto ještě jednou děkuji za tuto příležitost pro debatu mezi evropským parlamentem národními parlamenty a prostřednictvím předsedy barrosa i evropskou komisí protože budoucnost evropy více než kdy jindy po lisabonské smlouvě závisí právě na schopnosti členských zemí tedy i národních parlamentů a evropských institucí společně realizovat naše společné vize a dosahovat společné cíle. Děkuji. Děkuji, paní senátorko. A nyní má slovo následující řečník, pan Jan Krajner z Rakouského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Já se s vámi chci také podělit o několik postřehů, které se týkají zadluženosti členských států. Teď hodnotíme zadluženost vůči HDP, což má svůj smysl. ale musí jít o absolutní zadluženost vůči HDP. U nás je to 70%, ale trošku tady postrádám logiku, proč veřejná zadluženost eh, není také měřena eh, soukromým eh, majetkem v zemi, jinak by třeba u nás najednou ta zadluženost klesla na 20 A pokud se podíváte na rozvoj soukromých aktiv za posledních deset let třeba u nás v Rakousku, a ten vývoj je podobný i v dalších zemích eurozóny, tak eh, se zdá, že vývoj je takový, že by nám to umožnilo třeba až o 50 snížit eh, zadluženost eh, státu a za dalších pět let by se mohla eh, situace eh, dále, dále zlepšit. Eh, k dispozici bychom měli mnohem více peněz, které v tuto chvíli jdou spíše na úrokové sazby. Měli bychom více peněz na vzdělání, na stabilitu ekonomik, protože ta nerovná distribuce majetku a peněz Eh, vede k nerovnostem. Společnost by byla také produktivnější, protože pokud dochází k příliš velkému přerozdělování, společnost nefunguje efektivně. Takže zlepšila by se rovnováha i produktivita společností. A zároveň bych byl velice rád, a bylo by dobré, kdyby se tomu věnovala i komise, státy by takto dokázali možná do nějakých deseti let zásadně snížit veřejnou zadluženost. Děkuji, milí kolego. A nyní má slovo následující řečník, pan Alberto Costa z portugalského parlamentu. Milý kolego, prosím. Obrigado, Děkuji, pane předsedo. Evropský Politický diskurs v nedávné době začal zahrnovat také koncepci mm, opatrné politiky. To je zajímavá koncepce, kterou můžeme uplatňovat různými způsoby. Víme, že se teď předkládají nejrůznější iniciativy, nejrůznější reformy, mnohé z nich vyhlížejí velice slibně ale zároveň zjišťujeme, že někdy eh, se předkládají i politiky a myšlenky mm, nepříliš eh, opatrné, obezřetné. A když třeba eh, dojde na eh, ty eh, sankce a takové omezování členských států, jako je omezení ehm, vole, hlasovacích práv v radě. To si myslím, že už je poněkud zvláštní. Teď, co se týče toho evropského pololetí, nebylo by dobré, aby tady větší roli sehrávaly právě národní parlamenty, jinak v tom druhém pololetí národní parlamenty budou muset eh, pracovat eh, na mm, podrobnostech vycházejících z první fáze Takže myslím si, že tady je jistá legislativní anomálie pramenící z ustanovení Lisabonské smlouvy. A celé se to týká Eh, založení eh, orgánu, který nemá v zásadě žádné legislativní pravomoci. Eh, ten hlavní legislativní postup, ten jak si zůstává, ale mm, co chci říci je, že tady panuje nebezpečná iluze, že revize smluv se může omezit na nějakou jednoduchou droboučkou změnu, kterou eh, zpracujeme do druhého dne. Eh, to bude souviset pouze s těmi sankcemi a Zároveň se tak budou respektovat eh, výnosy ústavních soudů v jednotlivých členských státech. Něco takového přece nejde zvládnout přes noc. Já si myslím, že tady skutečně ta obezřetnost, o které jsem hovořil na začátku, chybí. Merci. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a nyní dávám slovo panu Kristofovi Karešovi, který pochází z Národního zhromáždění z Francie. Prosím, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, tak bych jenom velmi rychle zareagoval na dvě otázky. První se týká našeho hospodářského systému. Hospodářská a finanční krize, především v Evropě, a týkající se eura ukázala, že existují zásadní rozdíly mezi různými evropskými ekonomikami. A paradox možná spočívá v tom, že krize a její překonání možná ještě více zdůrazní, jaké existují rozdíly v oblasti konkurenceschopnosti mezi jednotlivými členskými státami, státy a jak eh, některé z nich byly schopny eh, znova začít růst velice rychle, zatímco jiné rostou velmi pomalu, anebo dokonce jim hrozí recese. A myslím si, že v tomto kontextu je důležitá a koordinace rozpočtových politik, ale nebude to stačit. Bude potřeba, aby chom se zabývali řízením evropské ekonomiky i v oblasti makroekonomiky a je potřeba zajistit, aby na evropské úrovni existovala skutečná koordinace, protože pokud tomu tak nebude, tak budou pořád existovat tyto veliké rozdíly a nakonec ohrozí euro. Vězme to. A komise předložila návrh, který je podle mě velmi zajímavý a spočívá v makroekonomickém dohledu. Mám pocit, že na poslední Evropské radě, možná se pletu, to nebylo považováno za prioritní otázku, především co se týče rozpočtu. A rád bych věděl v této souvislosti, jak předseda komise bude pracovat s návrhy v oblasti makroekonomického a dohledu, jak budeme moci zohlednit i jiná než jen rozpočtová a dluhová kritéria. A jak se časem dopracujeme k uspokojivé makroekonomické koordinaci. A pokud dovolíte, tak ještě velmi rychle k druhé otázce. Co se týče Asociace národních parlamentů, tak dnešní a včerejší schůze ukázala, že se stále tato asociace rozvíjí velmi pozitivně. A otázka je, jestli by se nedala nějak řádněji formalizovat. Existují v této oblasti určité návrhy, třeba jako rozpočtová meziparlamentní konference. Otázka je, jak by to mohlo fungovat. Má to také určitou souvislost eh, s návrhy komise, které bychom rádi vyslechli. Děkuji. Děkuji, děkuji, milý kolego. A nyní má eh, slovo Lord Haskins, člen sněmovny Lordů Spojené království. Prosím, milý kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, nabídnout eh, reakci na dvě záležitosti, na sankce a jednotnou měnu. Tak pokud jde o jednotnou měnu, tak možná, že z krize jsme se poučili nejvíce v tom, že eurozóna bude potřebovat větší fiskální a politickou integraci, pokud má přežít. A myslím si, že pokud tomu tak bude, není tady riziko, že naroste rozkol mezi eurozónou a státy mimo eurozónu. A druhá záležitost, to jsou ty sankce, e, ty nejmocnější sankce proti nezodpovědným členským státům je, když musí zapo- zaplatit mnohem e, více za své Eh, fondy, jak tomu teď eh, je svědkem Řecko. A neznamená to, že je v zájmu každého, aby finanční eh, trhy dostávaly spolehlivé informace, co možná nejdříve a tak měly možnost učinit odpovědné rozhodnutí ohledně výkonnosti jednotlivých členských ekonomik ještě předtím, než se jak se problém vymkne kontrole? Děkuji. A nyní má slovo následující řečník. Je to pan Henalura z Finska. Neuvoston puheenjohtaja pääministeri Leterieltä ja komission puheenjohtaja Baro. Děkuji. Eh, pane předsedo, děkuji také všem vystupujícím eh, za zajímavá vystoupení. Je zajímavé dozvědět se, že jak rada, tak komise chtějí více eh, větší spolupráce mezi evropskými institucemi a národními parlamenty. Eh, dovolte tři poznámky k tomu, co tady zaznělo. Tak eh, za prvé, potřebujeme pravidla pro finanční trhy, jak na mezinárodní úrovni, tak v rámci EU. Potřebujeme se rozhodnout na nějak, rozhodnout o, o nějakých e, konkrétních e, krocích, abychom mohli předcházet podobným finančním krizím. Musíme vrátit důvěru v jednotnou měnu a také v rozhodování EU. Doposavat e, jsme měli pravidla, a pokud hovoříme teď o pravidlech nových, tak ta klíčová věc je, abychom se přidrželi těch stávajících pravidel. Já proto žádám komisi, aby jednala velice odhodlaně, tak, aby e, došlo ke skutečnému aplikování současných pravidel jedině takovým způsobem e, obnovíme důvěru jak občanů, tak trhů. A druhý postřeh, e, ten souvisí s odpovědností bank. Je zásadní, aby banky, které hodně vydělávají, na sebe vzali určitá rizika a nese za ně odpovědnost. Není možné, aby na sebe brali eh, jiné členské státy eh, odpovědnost za dluhy mm, dalších zemí. není možné, aby rozhodnutí, které padlo v mimořádné situaci, se stalo rozhodnutím trvalým. Proto je důležité, aby při rozhodování v budoucnu odpovědnost bank a, věřitelů, mm, jak se byla také mm, využita. A třetí poznámka se týká daně z finančních transakcí. pokud cestujete vlakem, letadlem nebo někde nakupujete, tak eh, toto vše je zdaněno. Jediná oblast, která je mimo zdanění, ta eh, souvisí právě s převody a pohybem peněz. A tak žádám komisi a radu, aby učinili eh, rozhodné kroky vedoucí k zavedení takovéto daně z finančních transakcí. Děkuji. Ano, děkuji a blahopřeji. Přesně tři minuty. Což nám umožňuje, abychom přešli k dalšímu řečníkovi. Jde o pana Edmunda eh, Vidbrotovi z Polského senátu. Prosím, máte slovo. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. My dnes hodně hovoříme o reformách, o nutných změnách, které mají zabránit zopakování se krize v budoucnosti, ale já bych se na to rád podíval ještě i jinak a upozornil bych na nebezpečí, která stále ještě hrozí. Nový způsob, kterým řídíme evropské hospodářství, se soustředuje hlavně na vytváření nových postupů a institucí v oblasti dozoru a dohledu. Někteří odborníci dokonce říkají o tom, že Evropská komise příliš uh, překotně nyní reaguje na oblasti, které byly dříve neřešeny. Nicméně si myslím, že se ukáže slabost tohoto evropského systému. Ti, kteří se staví proti tomu, abychom příliš košatě stavěli takovéto struktury, se v podstatě ptají na to, kolik bude takovéto řešení stát. Otázka je, jestli proběhlé reformy zlevnili půjčky, energii, anebo snížili nezaměstnanost, anebo jestli naopak tyto reformy nestojí v cestě hospodářské soutěži. Bezprostřední příčinou bezprecedentního růstu Evropské centrální banky je, že na rozdíl od amerických a evropských konkurentů se jí netýkají zvýšené kapitálové Prahy. Analytici spekulují, že některé evropské banky nebudou muset plnit přísnější kapitálová pravidla z důvodu toho, jak důležité jsou pro své členské státy a také z pohledu na to, že mohou ohrozit hospodářství. Některé členské státy se staví proti tomu tříprocentnímu stropu. A na druhou stranu americká vláda je schopná do automobilového průmyslu nebo do bankovního sektoru nalít miliardy. Problém je v tom, že stávající opatření protikrizové nebyly ani v Americe dostatečně účinné, což konec konců eh, během eh, voleb na v polovině mandátu američtí voliči jasně prezidentovi ukázali. A mám tedy otázku na pana předsedu Barosa, jestli se náhodou nebojíte toho, že veškeré mechanismy, které zavádíme, se nakonec neobrátí v přílišnou regulaci. Děkuji. Eh, Děkuji, milý kolego. Nyní má slovo další řečník, pan Jan Bauer z České republiky. Máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych vás osobně pozdravil, protože jsem taktéž mnohaletým starostou a vím, že to starostové nemají jednoduché a proto vám přeji v Lutychu, aby se vám eh, především hodně dařilo. Já bych měl tři velice krátké otázky na přítomného pana předsedu Barosa. Eh, ta první se týká eh, evropského rozpočtu. Mám někdy pocit, že ambice některých evropských politiků jsou tak veliké, Eh, že na ně stávající evropský rozpočet nestačí a proto se samozřejmě uvažuje o jeho navyšování a mě by zajímal osobní názor pana předsedy barrosa jestli si spíše myslí abychom evropský rozpočet navyšovali jestli si spíše myslí, aby to bylo prostřednictvím tradičních zdrojů, nebo abychom uvažovali o nových daních a pokud by to měly být některé nové evropské daně, eh, které si myslí, že by to především měly být. U téhle otázky bych chtěl říci, že pro významnou část eh, politické scény v České republice a v Českém parlamentu je eh, vznik nových evropských daní velice kontroverzní záležitostí. Ta druhá otázka směřuje k Lisabonské strategii. Já si osobně myslím, že Lisabonská strategie, tak jak jsem měl tu možnost za posledních mnoho mnoho let o této strategii na eh, těchto plénech diskutovat eh, nebyl příliš úspěšný dokument a řekněme si na rovinu my jsme spojené státy americké nejenom nepředehnali ale ani jsme je nedohnali a já bych se chtěl zeptat jestli si pan předseda barroso myslí že eh, by se u té nové strategie two thousand and twenty kterou já považuji za velice kvalitní a dávám jí velkou šanci jestli by se daleko více měl do budoucna zdůrazňovat princip osobní politické odpovědnosti za případné budoucí úspěchy ale i neúspěchy této strategie a poslední otázka ta se týká spíše eh, ekonomických záležitostí. já jsem včera slyšel z úst pana eh, junckerse velice zajímavou myšlenku eh, řekl že řecká krize a priori příliš nezaskočila protože jsme věděli o těch problémech ale neměli jsme a nebyly mechanismy na řešení této krize. já bych si dovolil možná tyhle ty slova trochu parafrázovat určitě platí že řecká krize nezaskočila o mnoha problémech jsme věděli na druhou stranu, na druhou stranu byla ekonomická kritéria kritéria, ale řekněme si na rovinu, nikdo tyto ekonomická kritéria nedodržoval. Eh, proto bych se vás chtěl zeptat, jestli do budoucna, kdy určitě můžeme očekávat, že ekonomické krize byly, jsou a budou, eh, do budoucna, kdy budeme mít tyto kritéria, eh, kdy budeme mít mechanismy a sankce, jestli si myslíte, protože jste velice zkušený člověk, na základě těch zkušeností z minulých let, jestli si myslíte, že jsme schopni v rámci současné sedmadvacítky se domluvit a také mechanismy a sankce dodržovat. Děkuji za odpovědi. Děkuji, milý kolego. A nyní předposlední řečník, pan Lord Haskell, člen eh, sněmovny Lordů Spojené království. Prosím, milý kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji vašemu výboru za zorganizování této konference. My jsme hodně hovořili o budoucnosti. A říkám si, jestli jsme náhodou nezapomněli na to, že je potřeba zavádět stávající právo. Asi se většinou zhodneme, že máme veliké výhody, které vyplývají z jednotného trhu všem členským státům. Na druhou stranu, mnozí si stěžují na to, že právní úprava jednotného trhu zatím nebyla úplně zavedena. A otázka je, jestli komise nebo evropští poslanci nebo my, jakožto národní poslanci, bychom v tom nemohli pomoci. Třeba, že bychom apelovali na obchodní organizace, na odbory, na občanské organizace, aby se ucházeli o výhody, které jim má přinést jednotný trh aby trvali na tom, že musí být zavedena do praxe jejich práva. Mohli bychom zvýšit eh, důvěru evropských spotřebitelů v evropské produkty a tím apelovat na podniky, aby eh, fungovaly ekologicky a aby ukazovali, že jejich suroviny pochází z Evropy. Tak si myslím, že bychom mohli pomoci našim podnikům a možná bychom o tomto mohli nahlas hovořit i doma. Děkuji, milý kolego. A nyní má slovo poslední řečník, pan Massimo Caravaglia z italského senátu. A já předávám funkci kolegovi Martinesovi Martinesovi. Děkuji, máte slovo, milý kolego. Děkuji, pane předsedo. Dvě otázky. Za prvé, italský senát jednomyslně odsouhlasil dokument o evropském řízení ekonomickém governance. A mezi eh, důležitými body, které se odsouhlasily, bylo i, eh, byly i ty ukazatele, které je třeba vzít do úvahy, když se vyhodnocují rozpočty jednotlivých států. Vzhledem k tomu, že ty klasické ukazatele eh, rozpočtu nefungovaly, vzhledem k tomu, že eh, krize silně zasáhla některé země eh, mm, z, z dluhy a mm, mezi těmito ukazateli například je kumulace soukromých dluhů, potom stav čistého jmění, a i třeba udržitelnost některých výdajů, jako například výdaje na důchody. A druhé téma, druhá otázka, se týká toho, co již eh, zmínili francouzští kolegové, a to eh, tam hm, myšlenka, která se objevila již minulý rok, a to je E, takové zasedání ad hoc nebo konference ad hoc e, rozpočtových výborů jednotlivých národních parlamentů. Vzhledem k tomu, že všechny státy musí snižovat na veřejné výdaje, tak proto je důležité, aby koordinovali se na evropské úrovni, e, tak aby jasně stanovali adekvátní priority. A proto tady ta myšlenka té konference, s tou lze souhlasit. My tedy se ptáme, jaký je názor komise k tomuto. I proto, že máme za to, že podobná konference eh, v jednoduché eh, formě by mohla se ukázat jako operativnější než mm, nějaká příliš strukturovaná a organizovaná eh, akce. Děkuji. Gracias. Děkuji, děkuji. Kolego, a tím jsme skončili, vyčerpali jsme seznam řečníků eh, a eh, eh, naštěstí všichni dodrželi řečnickou dobu. Eh, kterou jsme společně odsouhlasili a tudíž teď eh, lze dát eh, slovo řečníkům, aby mohli zareagovat. Jako první bude pan předseda Baroso, po kterém chci, aby zareagoval a odpověděl na některé jemu položené otázky. Pan předseda Evropské komise, pan předseda komise, děkuji. Než odpovím, tak eh, bych chtěl poblahopřát panu Letermovi, panu předsedovi eh, rady, protože já musím vyjádřit velké uznání belgickému předsednictví, které ve velice komplikované situaci, kterou teď zažíváme v Evropě, bylo schopno vykonat enormní práci, přesvědčovat eh, a směřovat ke kompromisu. Pro nás to byla velká příležitost, velké štěstí, že teď právě v této mm, krizi, v době, kdy vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, že jsme měli takové předsednictví eh, eh, pod vedením pana premiéra Leterma. Tak, zazněly tady připomínky týkající se finančních eh, daní a daní obecně. Nejprve Eh, příspěvek z Litvy, návrh komise a vůbec Evropské unie je podpořit myšlenku eh, daně z finančních transakcí, a to globálně. Tak toto dohodla Evropská rada. A zítra ráno, když do Soulu a toto bude také můj postoj, který tam budu prezentovat jakožto postoj Evropské unie. Jde tedy o globální dan z finančních tra- transakcí. Některé eh, studie a komise uvádějí, eh, že Kdybychom zavedli tuto daň pouze v Evropě, tak by to mohlo způsobit problémy s konkurenceschopností a proto řešíme nebo hledáme jiné možnosti, jak už také někteří poslanci, někteří z vás eh, uvedli během diskuze, například kolega z Finska. Pan Enalujama existuje mm, se situace, kdy bankovní a finanční sektor si přispívá méně než jiné sektory celému hospodářství. A proto by bylo možné, bylo by dobré najít nějakou eh, nediskriminační formu eh, zdanění. Eh, hovoří se o mm, bankovních poplacích či jakémsi pojištění jakožto formě příspěvku. Evropská komise zpracovala v této souvislosti dokument nabízející různé alternativy a brzku předložíme konkrétní návrhy. Pokud jde o otázku daňových sazeb, a pardon, ještě tady byla ta energetická infrastruktura. Dnes odpoledne Evropská komise zasedá a bude diskutovat velice pravděpodobně také o energetickém balíčku, o energetické infrastruktuře, což je ambiciozní projekt a příští čtvrtek by mě, bychom měli mít formální rozhodnutí ohledně této velice důležité o iniciativy komise, což bude iniciativa na další roky pro oblast eh, energetiky či společné energetiky pro Evropu. Pan Galazevský z Polska eh, nadnesl několik eh, otázek, jakož i další polští kolegové. Ty všechny vítám. Vy jste se ptal Eh, na eh, společnou korporátní eh, daň. Samozřejmě nelze v Evropě zajistit plnou harmonizaci daní. A myslím, že neřeknu nic tajného, když řeknu, že na poslední Evropské radě jeden členský stát navrhl určité mm, určitou poznámku o harmonizaci daní a velice naprosto jednoznačně to bylo členskými státy zamítnuto. Co ovšem možné je, a je to eh, užitečné pro malé a střední podniky, je eh, za, zajistit společný daňový základ pro obchodní společnosti, což by posílilo další spolupráci. A myslím si, že tento společný daňový základ možný je a že by to zjednodušilo život řadě firm. Takže nehovoříme o daňové harmonizaci, nýbrž o jisté koordinaci v daňové oblasti. Uh, pak tady byli ti, kteří, eh, někteří z vás se ptali, ale již nesetrvali eh, do této chvíle, takže eh, tím se nebudu věnovat těmto dotazům. Už jsem odpověděla také na otázku pana Haskela na to, co souvisí s komunikací s veřejností a se znáte zprávou Montyho k vnitřnímu trhu. I profesor Monty Ehm, potvrzuje, že lidé eh, se rychle nezamilovávají do eh, jednotného trhu a tak je třeba snažit, pokusit se nějak skloubit eh, ty výhody jednotného trhu s tím, co si myslí veřejnost, takže spolupracujeme s organizacemi, které hájí spotřebitele. Proto je důležitý ten akt eh, o jednotném trhu, který nám umožní eh, překonat ty současné překážky a ta problematická místa, ale zároveň je třeba získat politickou podporu všech eh, zainteresovaných subjektů. Ta realita je taková, že ten jednotný mm, trh v Evropě dokončen není. Možná to platí pro zboží, ale nikoli třeba pro energii a tak dále. A mm, tím se podkopává naše nedůvěryhodnost. Evropa bude silnější navenek, čím silnější budeme vnitřně. Takže jak můžeme eh, hovořit eh, s velkými partnery mimo EU, aby respektovali náš jednotný trh, když v podstatě eh, jsme ten jednotný trh ještě nedokončili. Takže já jsem odhodlán toto v budoucnu vyřešit. Myslím si, že tady je obrovský potenciál, který nám může jednotný trh nabídnout a ten zatím nevyužíváme. A souhlasím eh, s panem Haskelem, Lordem Haskelem, že je implementace toho, co už máme, nesmírně důležitá. A myslím, že jako komise jsme vždy trvali na zahájení eh, řízení při porušení legislativy s těmi členskými státy, které porušují pravidla vnitřního trhu na základě eh, své šestileté zkušenosti mohu říci, že kdyby eh, nebylo pravidel Evropské komise, tak by dnes eh, vnitřní jednotný trh v Evropě vlastně neexistoval. Hlavně během krize existovaly silné tendence tak trochu přestat uplatňovat pravidla pro jednotný trh. A říkám to tady, protože si myslím, že je důležité, aby si lidé uvědomili, že pokud eh, chceme mít jednotný trh, tak potřebujeme také instituce. Eh, trh sám je institucionální konstrukt, eh, takže tady má důležitou roli Evropská komise a Evropský soudní dvůr. Je to role nezastupitelná a pokud chceme alespoň udržet ten jednotný trh tak, jak je a pokud ho chceme rozvíjet dále, prohloubit ho, tak budeme potřebovat potřebné nástroje a vaše návrhy jsou pragmatické. A komise se ubírá i tímto směrem a potřebujeme podporu také na národní úrovni, aby se profil jednotného trhu zvýšil na národní úrovni, aby občanům bylo jasné, co Evropa tímto nabízí. Protože v řadě hm, diskuzí, například když diskutujeme o rozpočtu, tak se říká, kolik, tak se hlavně řeší, kolik dáme eh, do rozpočtu a kolik z toho rozpočtu hlavně získáme. To je ta logika ale měli bychom se ptát, jaké výhody nám přináší jednotný trh, jaké výhody nám přináší také posílený vnitřní obchod, e, jak nám to pomáhá v oblasti zaměstnanosti. To je ta argumentace, e, kterou potřebujeme, e, když hovoříme třeba o finanční perspektivě. A tak už vlastně reaguji na některé ty otázky, které se týkají těchto finančních záležitostí, například na otázku českého kolegy pana Bauera. My jsme si vědomi té obtížné ekonomické situace v členských státech a je to právě eh, kvůli eh, omezením národních eh, rozpočtů, že jsme nadnesli tuto otázku k, dis- k diskuzi, tedy otázku vlastních zdrojů. Nejde nám o to navyšovat výdaje, právě protože členské státy mají potíže udržet ty stávající příspěvky do evropského rozpočtu. Takže eh, chceme eh, vycházet eh, z vlastních zdrojů, tak jak o ní hovoří římská smlouva. Ta diskuze je nesmírně obtížná, hlavně nyní, diskuze o jakýchkoliv daních, ale musíme být upřímní. Pokud chceme docílit nějakých cílů, tak tomu musíme mít nástroje, včetně financí. Takže tuto diskuzi spouštíme, doufejme, že konstruktivně a já doufám, že i v této záležitosti se vyhneme eh, nějakých populistických či nacionalistických tendencí. Například snadno se říká, že Evropský rozpočet by měl odrážet přesně to, eh, co dělají národní rozpočty. Hm, snadno se to řekne, ale úplně to neplatí, protože evropský rozpočet se liší od rozpočtu národních států. Tak eh, zaprvé nemáme v evropském rozpočtu žádný dluh. A ani to není možné. A problém je takový, že členské státy a národní eh, rozpočty eh, musí eh, řešit problémy neudržitelného dluhu státního i soukromého a fiskální konsolidace je tudíž na místě, ale platí to pro národní rozpočty. Evropský rozpočet, ten má i druhou rozdílnou, druhý rozdílný rys, Většina národních rozpočtů představuje, mm, pokud jde o mm, výdaje, současné výdaje jsou na nějakých 50% eh, na fungování státu, na zajištění sociální oblasti. Evropský rozpočet eh, v evropském rozpočtu to je nějakých 5,8 to, co potřebujeme na vlastně zprávu, na chod e, a zbytek rozpočtu Evropské unie, to jsou investice, ať už jsou to investice do tzv. tradičních politik, jako je například zemědělská politika, ale i do důležitých oblastí e, typu soudržnost e, nebo do úplně nových sektorů EU. Lisabonská smlouva vytvořila i nové funkce, jako například vnější službu, takže i to je třeba financovat. Takže takové jsou racionální eh, argumenty. Chápu, že doba je obtížná, kdy, a to tak eh, obtížná, že se těžko akceptují i racionální argumenty, ale za komisi mohu říci, že se budeme snažit nadále racionálně argumentovat, rozumně argumentovat, protože chápeme, že situace, eh, hospodářská situace i politická situace v členských státech je obtížná, ale na druhou stranu není toto vhodná doba, abychom spochybňovali největší úspěchy EU, jako je jednotný trh. To je naopak doba, kde bychom se měli stmelit a posílit to, co dokážeme na Evropské unii, na evropské úrovni lépe. Některé věci řešíme lépe na národní úrovni nebo dokonce na úrovni regionální či místní. To znamená, že subsidiarita by měla fungovat nadále. Ale eh, musíme být upřímní v době globalizace, eh, když jednáme s Ruskem, Čínou, USA a dalšími mocnostmi tak jako tomu bude teď na G20, tak pokud nebudeme jednat společně, tak nebudeme mít žádné významné páky. Ani velké členské státy nemají dostatečnou páku eh, na to, aby se ekonomicky, demograficky nebo politicky prosadili a nějakým zásadním způsobem ovlivnili politickou globální diskuzi. Ale jakožto Evropa si myslím, že dokážeme svůj názor eh, prosadit. jsou eh, věci, které nám eh, jdou mnohem lépe na evropské úrovni. Ať je to například eh, implementace jednotného trhu nebo koordinace některých politik. Tímto reaguji na otázku Lorda Haskinse. Pokud jde o jednotnou měnu, znamená to více integrace v Evropě? Ano, samozřejmě, to je jasné. Právě proto teď zjišťujeme některé nedostatky a posilujeme tzv. ekonomické řízení. Zavádíme to evropské pololetí a další koncepce, protože vidíme, že monetární unie bez koordinace eh, politické nefunguje. A jaké dopady to má na další členské státy mimo eurozónu, tak eh, zaprvé většina členských států EU chce přistoupit k Evropské měnové unii tady pouze jediný opt-out na straně Spojeného království, ale jinak obecně se členské státy snaží přistupovat k euru a z, eh, uvádějí své politiky v soulad s politikami eh, eurozóny. A už jsem řekl, že nebýt eh, monetární, už jsem říkal, že je pro nás primární, aby eurozóna byla stabilní a dosahovala pozitivních výsledků. Ale ať se nám to líbí či ne, tak eh, jsme na sobě mnohem více dnes závislí a to bez eh, té monetární unie nebo i s ní. Členské stá- některé členské státy teď řeší zásadní eh, problémy se státním e, dluhem. Jiné členské a jsou to členské státy, které jsou v eurozóně a jsou to členské státy mimo eurozónu. Takže tady nejde o to, jestli máte euro či nikoliv, ale jde o nové podmínky mezinárodní konkurence a také to souvisí s, s, s dosavadními fiskálními politikami, které mnohdy nebo ve většině českých států byly neudržitelné. Čistě eh, neudržitelné, naprosto neudržitelné a proto je eh, důležité teď, když se řada lidí stěžuje na trhy, ale pokud bychom neměli dluhy, tak bychom nemuseli na trhu vůbec chodit. Ale co chci říci, je potřeba využít eh, této chvíle k fiskální konsolidaci, provedení řádných reform, které potřebujeme proto, aby Evropa byla konkurenceschopnější v globálním světě. Někteří z vás hovořili o sankcích. Lord Haskins eh, hovořil také o transparentních informacích. Ano, přesně eh, o to nám jde, o to se snažíme. Moje první komise navrhla větší pravomoci pro Eurostat, aby dokázal kontrolovat eh, obchodní bilanci českých států. To bylo zamítnuto, protože to bylo vnímáno jako příliš velká intervence. Ale v případě Řecka to bylo tak, že údaje pocházející z tohoto českého státu nebyly přesné a to byla ta krutá realita. Předložili jsme tedy další návrh a ten nám členské státy odsouhlasily, protože je vidět, že bez transparentních informací eh, zkrátka nic fungovat nebude. Ať už jde o měnovou unii nebo mm, mm, jiný trh. Vždy potřebujeme průhledné informace od všech členských států EU a jsme odhodláni tyto informace získat a myslím, že to je v nejlepším zájmu samotných členských států. Alberto Costa pôs questões muito interessantes em relação à prudência. Pan Costa eh, z Portugalska eh, se zmínil o nedostatku obezřetnosti, tak k tomu bych chtěl říct následující. Evropská komise učinila vše pro to, abychom postupovali obezřetně, například při revizi smluv, eh, rozhodnutí o revizi smluv a předseda rady, pan Leterm, to možná eh, bude moci vysvětlit jasněji z hlediska členských států, tak toto rozhodnutí padlo proto, že potřebujeme stálý nástroj pro řešení krize. A bez Německa takový nástroj nezískáme. To je zkrátka eh, realita. V případě Německa je potřeba reformovat smlouvu a, reform, a vyjasnit tak jeden bod, který je velice důležitý, eh, právně důležitý pro Německo. Mm, vy tomu možná dobře rozumíte, přes jste sami právníci, mnozí z vás. Německo eh, skutečně eh, toto projasnění potřebuje. Jakmile dospějeme k dohodě, Samozřejmě, že nikdo se nežene z členských států do reformy smluv, ale členské státy se uvědomují, že reforma je potřeba a tak se eh, pro ně rozhodli, ale chtějí samozřejmě udržet v co nejmenším rozsahu. A Evropský parlament bude mít také možnost se vyjádřit. Jakákoliv revize eh, členských států navíc musí být potvrzena všemi 27 eh, členskými státy, takže členské státy budou mít dostatek pro, prostoru se vyjádřit, včetně národních parlamentů. A abych reagoval ještě na váš druhý bod, eh, pane kolego, tak tuto chvíli ano, existuje určitá naděje, že bychom mohli použít nový systém, tu koncepci Evropského pololetí a tak zajistit řádné zapojení národních parlamentů. A můžeme eh, to, toho dosáhnout prostřednictvím Kozaku, a pokud bude budeme chtít, můžeme eh, tuto metodu používat eh, každý rok eh, i nadále. Bylo by to, byl by to neformální způsob, jak zapojit národní parlamenty. Pokud jde o tu otázku Evropského parlamentu a národních parlamentů, upřímně, co si myslím, víte, že já e, skutečně věřím v roli národních parlamentů. I před Lisabonskou smlouvou my jsme právě vytvořili tu neformální spolupráci, kdy nás zajímaly vaše stanoviska. To znamená, je třeba si uvědomit jednu věc. Náš rozhodovací systém v EU je již tak dost těžkopádný a někdy velice dlouhý. A tudíž my musíme aplikovat, eh, co je ve smlouvě. My nemůžeme vytvářet další struktury teď, eh, nějaké formální struktury pro rozhodování. My máme mechanismy, komise navrhuje legislativní akty, potom je zde rada a parlament eh, ty spolu rozhodují ve většině otázek. Vy, národní parlamenty, vy zase kontrolujete vlastní vlády. Tak to funguje, to je vaše hlavní funkce. To znamená, Lisabonská smlouva zavedla určité postupy, jako především kontrola subsidiarity, to je to, co se bude aplikovat. A e, e, já zde vidím ještě jiné otázky a tady zareaguji na otázky některých z vás, i například pan Kareš. Já vidím, že zde je e, taková možnost nastolit větší, širší neformální spolupráci. Třeba komise nedávno zveřejnila 27.10. jsme zveřejnili náš pracovní program na rok 2011, který mm, zahrnuje kompletní seznam všech projektů, které hodláme učinit příští rok a v následujících letech. Rollover program, jak se tomu říká. Je to dokument, který umožňuje národním parlamentům, pokud si tak přejí, začít okamžitě jednat o hlavních otázkách. A takto e, se mohou skutečně zapojit a stotožnit se s tímto procesem to je podle mě důležitý aspekt. Nesmíme eh, být příliš formální, eh, kromě toho, co již je formálně zakotveno ve smlouvě. A poněvadž hovořím o té vaší otázce, pane Kareš, mohu vám říct, že my nyní tedy návrh, tak jak byl předložen, Eh, abych zareagoval na ty velké rozdíly mezi evropskými ekonomikami a eh, abych zareagoval na ten dohled. To je to, co figuruje v návrzích komise a to je v normálním legislativním běhu. A task force, eh, které předsedá fan Rompoy, tam došlo také k obecné dohodě o těchto návrzích. A nyní je to na radě a na Evropském parlamentu samozřejmě, aby, pokud si budou přát, toto odsouhlasili. Ale to je základní aspekt. Bez určité úrovně koordinace hospodářských politik, tak nebude existovat stabilní eurozóna. My zde máme eh, tedy eh, důležitou měnovou eh, a ekonomickou unii, ale ještě mm, musíme mm, mm, mít tedy koordinaci těch politik a o to nám jde ono je to pozitivně revoluční. Když si představíte, že budete mít více integrovaný systém, kde návrhy komise eh, budou moci být eh, zrušeny kvalifikovanou většinou. To znamená, že to je velký pokrok, eh, pokud jde o hospodářskou integraci směrem k lepší koordinaci. Ale v jiných oblastech, jako je to Evropské proletí, European Semester, to je velký krok vpřed, eh, pokud jde o koordinaci s tím, že se respektují eh, kompetence národních parlamentů. A ten návrh, kterýž byl odsouhlasen, Eh, na základě zprávy La Rosière, to již vlastně odsouhlasil i Evropský parlament a Rada, a to jednomyslně v Radě, to bylo odsouhlaseno. To znamená, je to návrh mít evropský systém finančního dohledu v Evropě. A e, kdyby se mě ptali v minulosti na to, tak by řekl, to je není možné. Já vám to musím zopakovat, protože často, každý den, mm, mm, e, sice se zabýváme jenom tím operativním každodenním chodem, ale nevidíme tu tendenci. A zde Evropa se snažila zareagovat na krizi s nástroji, které měla. Někdy to byly nástroje komunitární, někdy mezivládní nástroje, ale vždy proto, abychom se snažili o Eh, koherentní eh, systematickou reakci celé Evropy. Já se omlouvám, já jsem hovořil příliš dlouho, ale vy jste mi položili tolik otázek, významných otázek. Jenom poslední bod. Tak ještě k té strategii Evropa 2020 eh, ptal se na ní kolega z České republiky. Tak realita Eh, s tou Lisabonskou strategií je taková, že to byla dobrá strategie, ale v implementaci došlo k nedostatkům. Eh, chyběla tam odpovědnost právě na národní úrovni. A já si myslím, že s novým systémem řízení, pokud eh, vaše parlamenty, vaše vlády budou spolupracovat, tak jsme v mnohem lepší situaci a podaří se nám dosáhnout konkrétních výsledků. Tak to uh, upřímně hodnotím já po té šestileté působnosti v komisi a také jako bývalý premiér své země. Dnes existují podmínky, které nám umožní úspěch, pokud převezmeme odpovědnost za celou situaci na národní uh, úrovni. Takže teď teď se musíme skutečně snažit eh, těch výsledků eh, dosáhnout. Výsledků, které jsou důležité pro eh, ekonomiku mm, Evropy, která by měla být konkurenceschopnější v budoucnu více než dnes. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Je mm, pravda, že jsi hovořil dlouze, ale dobře. A pokud jde o Evropský parlament, tak já si myslím, že to, co si řekl, tak určitě to bude předáno příslušným rozhodovacím strukturám parlamentu, protože skutečně to je úplně konstruktivní postoj. A nyní dáme slovo panu Ivovi Letermovi, aby zareagoval na jednotlivé příspěvky které si vyslechl. Pane Leterm, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručný. Nejprve to není nějaká póza. Já musím eh, podpořit komisi a pana předsedu komise, která je velice aktivní v různých oblastech a Eh, která reaguje na očekávání národních parlamentů, Evropského parlamentu, na očekávání hospodářských subjektů, obyvatel a eh, vlastně eh, jenom dva roky po té největší krizi od roku 29 a ona přijala velké legislativní návrhy a mm, hospodářský program a hospodářské perspektivy, které jsou významné. Jenom pár poznámek k, k, k tomu, čemu se říká francouzsky bank levy, k těm poplatkům z bankovních transakcí. My na tom pracujeme, ano. A na příštím ECOFINu se pokusíme nalézt schodu mezi členskými státy. Pokud jde o rozpočet, samozřejmě, jak zde bylo zdůrazněno, je třeba eh, maximálně eh, se snažit eh, aby ty eh, veřejné výdaje byly eh, ve službách ekonomického růstu. To platí pro evropskou i národní úrovně. A pokud jde o evropský rozpočet, tak to bude prostřednictvím takzvaného nástroje flexibility 0,03 HDP, které lze eh, alokovat nebo mm, podle priorit, kde bude manevrovací prostor tak to je důležité. A zde belgické předsednictví ve shodě s jinými členskými státy se nyní snaží vypracovat k tomu návrhy, které by dokonce mohly vést k tomu, eh, že eh, jednomyslně, eh, jednomyslnost hlasování bychom nahradili kvalifikovanou většinou, tak abychom zvýšili tuto flexibilitu, protože jde o nástroj flexibility a mm, jde o to, abychom mohli lépe používat politiky růstu. A pokud jde o eh, hospodářskou politiku a Evropa 2020, několik z vás zdůraznilo význam této strategie. My eh, jsme o tom hovořili s předsedou komise před měsícem a půl a my, jakožto předsednická země, jakožto vláda jednoho členského státu, tak si myslíme, že pro důvěryhodnost je zásadní, aby tato eh, politika, strategie 2020 a naše hospodářská politika, která navazuje na Lisabonskou strategii, tak aby co nejrychleji byly realizovány, aby co nejrychleji to bylo skonkretizováno. Mm, a zde my budeme tedy apelovat na komisi, aby eh, byl dodržen harmonogram co možná nejvěrněji s tím, že se zdůrazňují dva důležité prvky a já si myslím, že to zdůrazňují i národní parlamenty a to, aby tato politika Evropa 2020, eh, aby měla i sociální dimenzi, tak jak to mm, se zdůrazňuje i v těch cílech, eh, které byly zvoleny pro tuto strategii 2020. A za druhé chci zdůraznit význam odvážných politik, eh, odvážné průmyslové politiky v EU, na rozdíl třeba od anglosaských ekonomik eh, či americké, tak my zde v Evropské unii musíme hrát eh, roli v tom smyslu, že musíme posilovat eh, průmysl v Evropské unii, která bude, které, který bude vytvářet pracovní místa a který si zajistí podíly na světových trzích. Je proto třeba, abychom měli odvážnou průmyslovou politiku, to je to, čemu se říká ty flagships, ty eh, klíčové iniciativy zde, eh, nebo vlajkové iniciativy, v tom ta průmyslová politika má významné místo. A dohled je jasné, že v minulosti dobře nefungoval. Nicméně bychom měli věřit závěrům Task Force a mm, i mm, komise tedy předložila své závěry k tomu a nyní bychom měli nastartovat normální legislativní postup a co nejrychleji bychom měli zavést tyto nástroje. Myslím si, že mm, závěry jako takové a jejich e, převedení do legislativních návrhů, to je již samo o sobě velkým pokrokem Eh, a je třeba takto to uznat a využít, abychom se vyhnuli excesům, které jsme zažili v minulosti. A závěrem Belgické předsednictví zdůraznilo eh, význam Single Market Act. Máme zde zprávu profesora Montyho a již jsme tam vytipovali určité nedostatky, bottlenecks fungování vnitřního jednotného trhu a zde eh, bych eh, podpořil předsedu komise. My, jakožto politici, my se musíme snažit přesvědčovat, dělat osvětu u veřejného mínění, Eh, a eh, co to znamená mm, být členem této Evropské unie, protože eh, všichni se tlačí pro to, aby se stali členy EU, a le občané a často i podniky v Evropské unii tak nevidí blahodárné efekty integrace, ekonomické integrace, ani si to neuvědomují v každodenním životě. Nemluvě o významu společné měny nemluvě o e, tedy přidané hodnotě těch společných ekonomických kroků. Proto je to naše odpovědnost je o tom přesvědčovat a zde nás čeká velká osvětová práce. Eh, protože eh, samozřejmě eh, v ekonomice tedy jedna plus jedna je více než součet dva a je třeba tedy přesvědčovat o tom například i o významu těch smluv o volném obchodu s různými regiony a protože to jsou věci, které by členské státy izolovaně nemohly zrealizovat. To lze dobře zrealizovat, když jsme v EU. A proto je třeba e, i se snažit o prevenci, abychom zabránili podobným krizím, abychom e, posilovali tedy naši ekonomiku. E, já myslím, že již toto bylo nastartováno a vlády členských států a další evropské instituce, komise, parlament Eh, jsou eh, tedy mm, ty struktury, které musí velice úzce spolupracovat třeba s národními parlamenty, pokud jde o rychlou realizaci eh, rozhodnutí, která se přijímají a budou přijímat ve smyslu Lisabonské smlouvy. A já proto i děkuji za tuto iniciativu, za tuto společnou schůzi, že jsme si mohli vyměnit názory. Určitě to přinese své ovoce. Děkuji. Děkuji, pane Leterme, děkuji, pane předsedo rady. A e, až za deset minut přednesu závěry, tak určitě mm, vyjádřím poděkování belgickému předsednictví, ale chci to říct již teď a uznat e, vaše úsilí, které je velice mimořádné a zaslouží si naši chválu. A zde mm, je důležité, aby i kolegové z národních parlamentů si uvědomili, do jaké míry mm, parlament a e, rada e, e, si mají vyslechnout svola chvály, když to je zasloužené. A děkuji kolegové, jakožto předseda mm, E, e, se nyní tedy, e, po té, co jsme si vyslechli předsedu komise, předsedu rady, tak se dostáváme do závěrečné fáze, což jsou závěry. A zde vystoupí náš spolupředsedající, pan De Meyer, mm, který přednese závěry. Takže dá, mám slovo panu Demejerovi. Eh, panu místopředsedovi Belgického senátu. Děkuji. Eh, nejprve musím říci, že jakožto místopředseda eh, Senátu Belgi- Belgického království i jako starosta jsem velký Evropan a je to pro mě velká čest, že jsem mohl zde hovořit, protože od Lisabonské smlouvy váš parlament zvýšil svůj, svůj význam. Je to dům demokracie v Evropě. My jsme eh, měli velice bohatou diskuzi a také s potěšením jsme si vyslechli tři skvělé zpravodaje, kteří přednesli závěry pracovních skupin ze včerejška. Eh, můj kolega Bruno Tejbens mm, přednesl rezime diskuze o zaměstnanosti v Evropě eh, budoucnost ekonomiky se nachází právě v té znalostní ekonomice, v zelené ekonomice. Krize ještě není překonána, ale již teď je třeba <clears throat> začít přemýšlet o budoucnosti. Strategie 2020 je dobrým začátkem toho. Paní Beres byla zpravodajkou druhé pracovní skupiny, eh, která se zabývala formou eh, budoucího evropského hospodářského řízení. Zde musím říct, že dnes eh, evropská úroveň má větší význam právě pokud jde o to ekonomické řízení, ale naše role, a zde hovořím jako člen Národního parlamentu, je pomáhat evropským instancím, aby mohli eh, realizovat skutečně evropskou politiku při dodržování eh, zájmu jednotlivých států, toho, na co jsou citlivé. A v tom je právě ta obtížnost. Pan Vila Žuana Vila Juana, jakožto zpravodaj třetí pracovní skupiny, zdůrazňoval eh, to, že je třeba završit eh, evropský jednotný trh, posilovat ho i propagovat ho u občanů a podniků. Směrnice o službách je v tomto kontextu velice významná vzhledem k důležitosti služeb v evropské ekonomice. Byrokracie, tudíž, jak on říká, je něco, co musíme odstraňovat a snižovat. Milí kolegové, musím vám říci, že to pro mě bylo velké potěšení si vyslechnout předsedu komise, pana Barosa, který velice nadšeně, hm, jako vždy, eh, připomněl úspěchy Evropské unie v boji proti krizi. Ještě nejsme na konci krize, ale s tou reformou a s tím, že budeme eh, kontrolovat finanční trh a s tím, že přijmeme eh, strategii 2020, jak on říká, tak všechno je na dobré cestě. A zde mohu říci já, mm, mm, že určitě budeme všichni spolupracovat eh, a budeme spolupracovat s Evropskou komisí a s předsedou komise, abychom nalezli udržitelná dlouhodobá systematická řešení ekonomické krize. A také musím k tomu říci, že eh, když jsem si vyslechl ty odpovědi na ty otázky, mnohočetné otázky, tak to bylo pro mě velké potěšení, reálné potěšení. Pan Leterm, předseda rady a můj premiér, bývalý evropský úředník, ten zná velice dobře tento parlament. On ukázal, že i eh, na úrovni vlády jsou si vědomi eh, potřeby bojovat proti krizi prostřednictvím kontroly nad finančními trhy, prostřednictvím strategie 2020, prostřednictvím eh, udržitelné ekonomiky a, a Evropy zásluh. A jeho mm, mm, slova, já doufám, se díky našemu společnému snažení stanou E, realitou. Smlouva s Jižní Koreou ukazuje, že Evropská unie nejenom e, se zabývá svojí vnitřní politikou, ale e, velice si považuje mezinárodní spolupráci se sousedy i se vzdálenými zeměmi, což nám může pomoci překonat hospodářskou krizi také. Závěrem bych řekl, že naše dnešní diskuze je důkazem skutečnosti, že my všichni, členové národních parlamentů, evropských institucí, vlád, my jsme eh, přesvědčeni a odhodláni, že eh, je třeba Eh, bojovat eh, proti této krizi a je to pro mě potěšení si vyslechnout, že kromě různých eh, zájmů, tak zde jsme schopni se dohodnout na mm, velkých významných politikách. Pane předsedo, to jsou moje závěry, které bych rád zde vyjádřil. Děkuji. Dámy a pánové, milí přátelé, eh, to, co jsme si vyslechli od pana předsedy komise, pana předsedy rady a od mého kolegy, především od mého přítele, pana Demira, to mi všechno umožňuje teď v okamžiku eh, eh, ukončení, tak to mi umožňuje tedy vlastně eh, nemuset eh, některá některak analyzovat ty závěry, eh, ty zprávy z pracovních skupin. Dvě z nich již vlastně byly rozdány a třetí mm, teď na té se pracuje, tak určitě to dostanete všichni z vás velice brzy. Já proto bych spíše těch 4-5 minut, které mám eh, podle eh, předpisu, tak bych věnoval eh, tomu, že bych se vyjádřil k něčemu, co podle mě je zásadní, co vzešlo z této schůze. Za prvé, chci velice vřele hm, zde hm, kvitovat s potěšením ten konstruktivní, příjemný způsob, Eh, našeho jednání, té spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Eh, a chci i kvitovat s potěšením spolupráci s belgickým parlamentem. Zde někteří tady již vyjádřili díky eh, komisi a podobně, ale tato setkání je zorganizováno Evropským parlamentem s oběma komorami belgického parlamentu, takže je třeba proto eh, poděkovat především eh, nejenom politikům, ale i úředníkům eh, obou komor belgického parlamentu a Evropskému parlamentu. Je třeba poděkovat za tu logistiku, za to uspořádání a za tu možnost, že jsme mohli takto dobře spolupracovat, tak jak jsme pracovali, jak to všichni vyjádřili. A za druhé, mm, je to výjimečná příležitost, proto bych spolu s vámi, nebo spíš před vámi zde se chtěl vyjádřit k tomu, co tento okamžik znamená mm, v celé té diskuzi eh, o nutnosti lepší spolupráce mezi Evropským parlamentem a Národním parlamenty. Tato spolupráce vždycky se jevila jako žádoucí, ale od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, to znamená, eh, kdy máme nový právní politický základ, eh, Eh, kterým se bude řídit Evropská unie, po té, co ztratila 10-15 let, kdy tedy tak tápala různě. Eh, a nyní máme rámec, který nám umožňuje stát se globálním aktérem, který je schopen hájit zájmy Evropanů a Evropanek eh, v, v tom novém světovém prostředí, které je charakterizováno mm, multilateralismem a globalizací, tak nyní, když máme tu Lisabonskou smlouvu, tak hm, máme tam zakotvenou i povinnost spolupracovat. Je zde povinnost spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. A e, přímo se tam citují národní parlamenty, 14krát e, jsou citovány ve smlouvě. E, první, co chci k tomuto říci, je, že zkušenost, kterou máme a já jako eh, místo předseda parlamentu mám ten úkol právě zajišťovat spolupráci eh, s národními parlamenty. Máme, mám k tomu další dva spolupracovníky, kteří mě podporují, další dva kolegy. A my zde zjišťujeme, že to bylo velice těžké se eh, dohodnout mezi 27 státy na textu Lisabonské smlouvy. Ale jakmile zde došlo k politické dohodě, tak potom bylo relativně snadné eh, vypracovat eh, znění těch článků a vypadá to, že je těžší teď to převést do reálného života, převést tedy ta ustanovení na papíře, převést v činy. A zde my právě e, musíme vyřešit participaci, zapojení národních parlamentů e, do přípravy evropských norem i do e, implementace těchto norem. A právě zde narážíme na potíže. A my samozřejmě se proto snažíme je překonávat a to překonávat s tím, že všichni Ehm, mm, mají dobrou vůli a jsou přesvědčeni o tom, že tato spolupráce je nezbytná. Je třeba mít na paměti několik věcí, jako například, že ano, Lisabonská smlouva sice uznává důležitost role národních parlamentů, ale mm, je to právě na eh, snaze a na vůli eh, eh, národních parlamentů zapojovat se. Eh, mm, ale eh, podle Lisabonské smlouvy to eh, není tedy povinnost, nebo to není ta role, mm, se kterou by přišly národní parlamenty či národní vlády. Ne, to bylo z iniciativy Evropského parlamentu, který to navrhoval a protože si myslíme, že právě e, toto je e, konstrukce, která je nutná, protože potom to je něco, s čím určitě se stotožní evropští občané, protože budou mít pocit, že jsou zastupováni. To je třeba vzít do úvahy. A je třeba, aby všem bylo úplně jasné, že demokratický pokrok nebo e, pokrok v demokratizaci Eh, v Evropě za posledních 50 let, eh, tak to eh, právě i bylo umožněno tím, že se zvyšovaly kompetence Evropského parlamentu, tak jak postupovaly jednotlivé smlouvy. A to je právě mm, ten způsob, jak poměřovat úroveň demokratizace a e, je to, e, s Lisabonskou smlouvou to byl velký skok přímo a to je třeba uznat. Je třeba uznat, e, že i komise nás v tomto podporovala a především konkrétně pan předseda komise ti tento proces podporovali. A, protože samozřejmě pro praktické fungování to věci spíše komplikuje, ale je to problém, který musíme vyřešit. E, je to sice komplikace, ale je třeba, aby e, e, to mělo tu přidanou hodnotu, že se více zapojí vlastně takto evropští občané. My v parlamentu jsme vytvořili konkrétní skupinu, skupinu, řídící skupinu, která má na starosti implementaci Lisabonské smlouvy, pokud jde o ty vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. A já konkrétně tedy předsedám této skupině a tato řídící skupina, která je složená ze tří místopředsedů parlamentu, je tam předseda eh, ústavně právního výboru, mm, a e, e, pak potom jsou tam e, vlastně všichni předsedové všech výborů a je tam vždycky jeden zástupce za politickou frakci. My jsme odsouhlasili společně takový dokument, který byl kromě toho ještě ratifikován řídícími orgány parlamentu a to je dokument, který není nějak tajný. To je oficiální dokument, i když je interní dokument, a je důležité, aby každý z vás právě jednotlivě se seznámil s tímto dokumentem, poněvadž tento dokument to sice znají eh, ty, ta administrativní oddělení parlamentu, ale jsem si jist, že žádný z vás ten dokument nezná. A proto by bylo velice důležité, aby každý z vás měl k němu přístup a věděl, jaké jsou ty úvahy, eh, kterými se zaobírá Evropský parlament, kam až jsme dospěli, jak přemýšlíme a e, jak e, chceme zracionalizovat tyto vztahy naše tak, abychom e, zmaximalizovali efekt těchto vztahů a abychom i vlastně zmaximalizovali tu prostupnost, to propojení mezi námi, mezi kompetencemi jednotlivých z našich struktur. Já si myslím, že v dnešní a včerejší schůzi Eh, zde panovala vynikající atmosféra, vyslechli jsme si i kritiky od některých, například eh, na adresu toho, že zde není dostatečné zastoupení kolegů z Evropského parlamentu. To je problém, který také my konstatujeme, je to problém, který musíme mm, přednést na příslušná místa a vyřešit. Mm, tak aby takto významné schůze, kterých není tolik, protože to není každý týden, tak aby to eh, se nekonalo zároveň se eh, zasedáními eh, řádných výborů a protože nemohou se konat tedy paralelně, protože samozřejmě, kdo je člen nějakého výboru, tak nemůže být zároveň tady a na výboru. A takže to, co jsme slyšeli, je pro nás zdroj inspirací a především je pro nás velkou inspirací to, co jsme slyšeli od pana eh, předsedy komise a pana předsedy rady i co jsme slyšeli včera od pana Švajeta, jehož projev byl rozdán. A je jisté, že to, co nám řekl pan Joaje, tak eh, to eh, Mm, je pravda. On řekl, že díky eh, právě Evropské unii jsme mohli se vyhnout eh, eh, té nejtěžší fázi krize, to se, tomu jsme se vyhnuli, to jsme překonali a mm, i když je pravda, že ne všechny země jsou ve stejné situaci, pokud jde o Eh, eh, tu krizi, ukončení krize. Jsou zde některé státy, které již jsou mimo krizi, některé, které eh, se z ní dostávají a některé, které ještě jsou v krizi. A mm, mm, které spíše teď řeší tu otázku ukončení krize než budování budoucna. Nicméně tato, toto budoucno, to je něco, co nás musí všechny zajímat a já se domnívám, že právě Eh, tady na takovéto schůzi, to je eh, to správné místo zabývat se budoucími výzvami. To je vše, co jsem chtěl říci. Já doufám, že některé ty myšlenky, které zde zazněly, jako ten evropský semestr, jako je ekonomické řízení, jako jsou daně, jako je otázka evropského rozpočtu, otázka eh, sociální agendy, to je všechno eh, eh, kde lze říci, ano, to jsou témata, která musíme dále rozpracovávat. A E, to je vše, co jsem chtěl říci a děkuji všem za účast, za projevený zájem a především děkuji předsedovi komise, který vím, že má nabitý program a on mohl se zde zůstat až do poslední chvíle, takže za to mu chci poděkovat a vstát hold. Děkuji, že jste s námi strávil tento čas. Dámy a pánové, přátelé, Uvidíme se na příští schůzi a já požádám sekretariát parlamentu, aby, eh, mm, aby eh, te eh, zajistili, aby všichni jste dostali zprávy té řídící skupiny Evropského parlamentu, která se zabývala vztahy s národními parlamenty já, ehm, pro mě není tak důležité, že se to dostane na eh, ty eh, tedy úředníky nebo k úředníkům vašich národních parlamentů, kteří to strčí do šuplíku. Ne, já chci, aby všichni se s tím obeznámili. A já vím, že vy máte eh, samozřejmě spoustu dalších věcí, které musíte řešit, ale seznamte se s tím, poněvadž je důležité, aby každý z vás eh, mm, potom si přečetl tedy těch pár stránek, asi osm stránek a potom, aby spolu s námi zde mohl se podělit o své dojmy a připomínky a mm, každopádně my si to vždycky vystekneme s velkou pozorností a já tedy se s vámi loučím těmito slovy a přeji vám velice šťastnou eh, cestu domů. Děkuji.